Colleagues, if um, everyone is ready, we can begin. Sorry for the, the short delay. Eh, vážené kolegyně, vážení kolegové, zahájíme dnešní schůzi. Na této schůzi, nebo před touto schůzi se konala ještě schůze koordinátorů, takže se začínáme trošku se spožděním. Omlouvám se všem kolegům, kteří přišli přesně. Začneme dnes bodem 23. Čeká nás prezentace zprávy výkonným ředitelem agentury Frontex, pan Fabrice Leggeri. Kolegyně, kolegové, asi víte, že se jedná o každoroční zprávu, která se týká provádění nařízení o agentuře Frontex. Bez dalších okolků už rovnou pozvu eh, váženého pana výkonného ředitele, pana Legeryho, aby představil svou zprávu. Poprosím vás, abyste tedy si um, také připravili otázky. Ta prezentace bude trvat asi 5-6 minut, takže bude ještě dost času na další dotazy. Myslím si, že to je opravdu aktuální téma v kontextu krize. Um, myslím si, že nás čekají otázky i technické, rozpočtové a jsou to dotazy, které běžně zde ve výboru Libe zaznívají pokud se jedná o Frontex. Pane Legery, jsme velice rádi, že jste mezi nás zavítal a poprosím vás, abyste představil svou zprávu o fungování agentury Frontex. Děkuji. Thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, tato zpráva byla vydána agenturou Frontex. Jedná se tedy o provádění nařízení o Frontexu číslo 656 lomeno 2014. Jedná se o zprávu o námořních operacích, které koordinoval Frontex. Tato zpráva už je k dispozici Evropskému parlamentu, nebudu hovořit o podrobnostech. Chtěl bych nejprve vysvětlit, že provádění tohoto nařízení bylo příležitostí pro Frontex, abychom vyškolili lidi, abychom vyškolili zejména pobřežní hlídky a také abychom zjednodušili a také um, jak si zjednotili své postupy. Takže celkové hodnocení je velice pozitivé, pozitivní. Přečtete-li si zprávu, tak eh, si můžete povšimnout, že je rozdělena do tří částí. První část po, mm, popisuje změny, jež byly zavedeny do operačních plánů za účelem schody s novým nařízením, které bylo schváleno v roce 2014. Druhá část této zprávy popisuje postupy, které zavedl Frontex a také i informační toky Popisuje zde, se zde i to, jak může Frontex postupovat k tomu, aby mm, posiloval dodržování předpisů v oblasti eh, dodržování základních lidských práv eh, při těch různých eh, společných námořních operacích. Tato zpráva také uvádí různé příklady jednotlivých společných operací. Můžete si povšimnout, jakým způsobem je tedy toto nařízení prováděno. Třetí část obecně hodnotí dopad tohoto nařízení a společných operací na ochranu námořních hranic a také se zamýšlí nad tím, jak můžeme v budoucnu ještě provádění tohoto nařízení zkvalitnit a zlepšit. Pokud mi dovolíte, zaměřím se teď na hlavní závěry k nímž došel Frontex v této zprávě. Obecným pravidlem je to, že nové nařízení má pomoci lépe chránit a více prosazovat základní práva. Rovněž nabízí příležitosti k vytyčení jasnějších a podrobnějších pravidel v této závažné oblasti, zejména co se týče námořních hranic. Skutečnost, že hostitelské země společných prací mají teď odpovědnost za vylodění všech zachycených lidí na svém území nebo zachráněných lidí na eh, svém území, vítáme jako konstruktivní přístup eh, v těch problematických eh, věcech. Zároveň je také třeba stále respektovat zásadu non-refoulement, tedy zásadu nenavracení do nebezpečné země. Toto nařízení rovněž přispělo k vyjasnění úlohy národních eh, důstojníků na plavidlech Frontextu a zároveň i Mezinárodního koordinačního centra. Také se vyjasnily různé informační toky mezi jednotlivými zúčastněnými stranami na operační úrovni. Co se tý, tý, týkalo se to tedy eh, zachycování lodí a také záchranných operací. Když eh, v případě, kdy se vlastně ty operace změnily od ochrany ostrahy hranic na ty operace typu eh, záchranných operací, search and rescue. Samozřejmě zde ještě je prostor pro další zlepšování. Co se týče třetích zemí, tak zatím je to tak, že v období, jemuž se věnuje tato zpráva, nedošlo k žádnému případu, kdy by eh, migranti, zachycení migranti byli vlastně vysazeni ve třetích zemích. Nicméně některé operační země, eh, pardon, některé operační plány také stanoví, že může dojít k takovému potenciálnímu eh, vysazení těchto lidí zachráněných v některé třetí země, zejména se to týká operace Poseidon, tam by se to týkalo Turecka ještě se to také týkalo Španělska, kde tedy tou třetí zemí by bylo Maroko. V tomto ohledu, i když nedošlo zatím eh, k žádnému takovému příkladu, případu, že by ti zachycení Eh, uprchlíci byli eh, vysazeni ve třetí zemi, tak Frontex ještě stále potřebuje trošku více manevrovacího prostoru a je důležité, aby tam došlo také k, ještě k posouzení těch třetích zemí, těch případných hostitelských zemí, tam ještě také je ještě prostor k dalšímu zlepšení. Můžeme ještě dodat eh, i něco, co vlastně možná vyplynulo z toho z školení a z výcviku pohraničních lídek. bylo, bylo to vlastně dobrá příležitost k tomu, abychom mohli lépe vyškolit příslušné pracovníky v námořním právu, v různých eh, záchranných pracích. A rovněž jsme také mohli znovu toto, tuto příležitost pro školní využít eh, k prosazování a k šíření um, takových pravidel, jako je tady ochrana, dodržování lidských práv, zásada non refulman obecně mm, zásada právního státu, a to jsou všechno zásady, které se právě týkaly zejména mm, naší práce při těch námořních operacích. Děkuji za pozornost. Děkujeme, pane Ležery. Vždy jste velice stručný a konsistentní, děkuji. Já bych k tomu chtěl říci, že nás čeká bod 23 a 24. My jsme vás jako parlament vyzvali k výměně názorů Týká se to tedy, je to podle článku 14 nařízení o Frontextu, týká se to právě spolupráce se třetími zeměmi. Poslanci si žádali podrobnější informace o tom, jak to vlastně vypadá, nebo jak by to vypadalo v praxi. Poslanci vás tedy žádají o e, výměnu názorů. Je to vlastně v našem programu pořadu jednání, je to bod 23-24. Čili myslím si možná, že než abychom eh, rozdělovali tyto věci na bod 23 a 24, myslím si, že bychom to mohli propojit, protože to jsou všechno relevantní věci, které se týkají Frontexu. Myslím si, že máme dostatek času, abychom se mohli podrobně ptát. Mm, určitě to bude zajímat kolegy, kteří podrobně sledují činnost Frontexu, kteří mají otázky na rozpočet. Myslím si, že opravdu na tuto výměnu názoru máme dostatek času. Navrhuji, abychom bod 23 a 24 probrali společně, neboť je to velice závažná zpráva. Nyní již dávám slovo vám všem. Prosím, využijte čas, který máme k dispozici na své dotazy. Nejprve pan Coelho, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane e, řediteli, děkujeme za váš projev, za vaše zprávu. V loňském roce, kdy bylo toto nařízení schváleno, už Evropa čelila mnoha výzvám. Nebylo tomu tak, jak teď, ale už tehdy eh, tam byli lidé, kteří usilovali, eh, kteří se chtěli dostat do Evropy a zahynuli přitom v moři na té cestě. Ehm, Mezitím jsme přijali závazná komunitní pravidla, která zavedly operace typu Search and Rescue, to znamená záchranné operace na moři. Musíme také posílit eh, zásadu non-refoulement. Musíme také zaručit to, že nebude docházet k tomu, že budeme ty lodi jaksi zatlačovat do eh, jiných vod, do mezinárodních vod, ale zároveň také chceme chránit naše hranice. Já jsem zpravodajem v této věci. Myslím si, že jsme dosáhli dobrého kompromisu a že jsme vytvořili dobrý právní rámec. Podle zprávy, kterou jste právě představil, e, nařízení plní své cíle a jsem také velice rád e, za to, co jste řekl. Vítám vaše sdělení. Zatím se ještě nepodaří nebo nepodařilo vytvořit, e, pardon, vyřešit tuto krizi ani stále ještě lidé umírají na moři. Včera zahynulo na moři během té cesty asi 34 lidí, byly tam i děti. Uh, pouze letos eh, zahynuli tisíce lidí. Vím, že dnes o tom nebudeme eh, hovořit, ale myslím si, že my jako parlament bychom rád, bychom rádi eh, využili tyto příležitosti. Ale já mám čtyři konkrétní dotazy. Za prvé, souhlasil byste s tím, že skutečnost, že některé členské státy vlastně nejsou pokryty tímto nařízením, představuje problém? Za druhé, souhlasil byste s tím, že Frontex nemá dostatek prostředků k tomu, aby plnil svůj operační mandát a plně plnil to nařízení. Za třetí, souhlasíte s tím, že navzdory příslibům větších prostředků a větších zdrojů členské státy eh, nedodali tolik, kolik eh, při, přislíbili, třeba u případy Triton, eh, pardon, u té operace Triton. A čtvrtá, poslední otázka. Souhlasíte s tím, že navzdory lepší koordinaci se členské státy stále snaží se, se třást eh, ze svých beder odpovědnost ohledně těch záchranných, vyhledávacích a záchranných operací. Děkuji. Which was... Děkuji. Vy jste položil hodně z otázek, které jsem chtěl položit i já, tedy zda členské státy opravdu dávají k dispozici zdroje. Takže tím se škrtám ze seznamu řečníků. Děkuji za tyto vynikající otázky. A teď v pořadí, v jakém se přihlásili, nyní je na řadě pan Radev. Děkuji vám, pane předsedo. Pane řediteli, v akčním plánu e, na navracení neúspěšných žadatelů o mezinárodní ochranu, který byl přijat komisí minulý týden, e, se lze dočíst, že role Frontexu bude posílena. Frontex získá mandát k tomu, aby usnadňoval návrat migrantů do zemí jejich původu. V této agentuře bude zvláštní jednotka, která bude mít tuto aktivitu na starost a také tam budou specializované operační týmy. V tomto kontextu, kdy si myslíte, že Frontex začne tyto operace provádět, tedy to navracení migrantů? Jaké jsou problémy, před kterými vaše agentura bude stát? při provádění těchto operací. Pokud jde o mou zemi, Bulharsko, tak ta je pod značným tlakem migrantů. A já bych se chtěl zeptat, do jaké míry budete podporovat bulharské orgány při navracení neúspěšných žadatelů o azyl do jejich zemí původu nebo do zemí tranzitu. Poněkud konkrétněji. Podpoříte Bulharsko v implementaci e, dohody o zpětném přijímání s Tureckem a Alžírskem? Děkuji. Nyní paní Barbara Spinelli. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat panu Ledžernemu za jeho zprávu a mám na něj dvě otázky. Za prvé, jak si vysvětlujete eh, obrovské snížení zdrojů v měsících červenci a srpnu, zejména v oblasti Středozemního moře, kde v podstatě italská pobřežní stráž a italská armáda eh, byly těmi, kdo prováděl eh, pátrací a záchranné operace bylo tedy v červenci a v srpnu byly využívány zdroje poslané eh, Irskem jako Sea-Watch a další organizace. A má druhá otázka zní nebo týká se financí, které dali k dispozici členské státy. A já bych tady chtěla navázat na pana Coelia. Mám e, jednu konkrétnější otázku. Zajímalo by mě, jakým způsobem Frontex využívá a plánuje využívat e, v rámci Tritonu finance které dostal, dostává už od dubna na své aktivity v, e, ve středozemním moři. A jaké zdroje přesně budou vynaloženy na pátrací a záchranné operace? Eh, jakým způsobem budete identifikovat eh, hotspoty a eh, jaký rozpočet máte na to, abyste implementovali nucené navracení těch, kdo nedostanou azyl. Děkuji. Děkuji. Zase velice konkrétní otázky. Nyní Skákeller, prosím. Děkuji. A děkuji za prezentaci. Já mám také několik otázek které se týkají eh, vyloďování ve třetích zemích. Eh, pochopila jsem to tak, že to bude všechno v jednom balíčku. Vy jste se ve své zprávě zmínil o tom, že tam je prostor pro zlepšení při hodnocení bezpečnosti eh, třetích zemí. Takže jaký přesně prostor pro zlepšení tam je? V čem je ten problém? A pak jste říkal, že vlastně proto nedocházelo k žádným vyloděním ve třetích zemích. Takže jaké třetí země byste si představoval a proč to tak nakonec nedopadlo? Pokud jde o spolupráci s třetími zeměmi, tak to máme dnes také na programu, tak možná byste nám mohl poskytnout aktuální informace o tom, eh, jakým způsobem spolupracujete a s kým jsou tu nějaké novinky, plánujete dále vázat nějaké další spolupráce, zejména Turecko by bylo zajímavé. A k tomu pátrání a zachraňování, eh, jaká ponaučení jste, jste si odnesli ze zapojení eh, do akcí ve středozemních, do středozemního moře, protože Frontex je pohraniční agentura a má jiné vybavení než pobřežní hlídka, pobřežní stráž a tak dále. Takže jaké ponaučení jste si z toho vzali? Co musíme v Evropě udělat, abychom zajistili, aby se nikdo netopil na evropských hranicích, což se neustále děje, tentokrát ne eh, u Lampeduzy, ale u Famakonisy v Řecku. Takže jaká ponaučení si z Tritonu odnášíte vy? Děkuji. Další na řadě je Albiol Guzman. Děkuji vám. Podle mého názoru odmítání migrantů, ty evropské ploty a zdi a střežené hranice, to je přesně chyba Evropy. Frontex znamená nelidskost a nesolidárnost. Je to důkaz, je to důkaz selhání současné Evropské unie. Nyní zažíváme krizi a Evropská komise navrhuje posilovat Frontex. To je to nejhorší opatření, které je vůbec mohlo napadnout. Já mám nicméně několik několik otázek. Za prvé, jaká je role Frontexu v v celé, ve všech operacích vysoké představitelky Mogherini, respektive kolik peněz dostane. Nebylo by lepší dávat ty peníze na záchranu životů nebo na rozvoj spolupráce, tak aby ti lidé vůbec nemuseli odcházet ze svých zemí? Druhá otázka. Jak se toto nařízení vztahuje na Seutu a Meliju? Vy jste řekl, že to nařízení má mimo jiné za úkol zajistit, aby e, akce Frontexu nenarušovaly základní práva. Ale e, platí to i pro ty takzvané horké návraty v Seutě a Melie, ty jsou nelegální, dochází tam k neospravedlnitelnému násilí u pohraničních plotů a jak do toho zapadají lidská práva? Dále, eh, co eh, třetí země a externalizace hranic? Eh, tedy vlastně jiné země dělají špinavou práci za EU. Vnímáte Egypt a Turecko jako země, které by poskytovaly záruky za dodržování lidských práv? Děkuji. Nyní paní Revo Dalon Bonfoa. Děkuji, pane předsedo a děkuji vám, pane Legery, za vaši přítomnost a za tu možnost zabývat se tématem, eh, ke kterému jsem si přála, abychom měli rozpravu. A jde také o vztahy Frontexu s třetími státy. Eh, k tomu, co řekla kolegyně Keller, mám také několik dotazů, například eh, k tomu, co se nazývá dohody o práci mezi agenturou a příslušnými orgány třetích států. Obsah těch eh, dohod je k dispozici na internetu, ale jejich realizace je tak trochu obestřena nějakým, nějakými nejasnostmi. Eh, jsou to spíš taková eh, memoranda eh, a neobsahují žádné závazky, co se týče základních práv a jejich dodržování. Tyto dohody o práci vlastně umožňují Frontexu a třetím zemím se zúčastňovat operací v neevropských vodách a proto je legitimní si dělat starosti, zdali tyto dohody respektují základní práva uprchlíků, například právo opustit svoji zemi a žádat jinde o azyl. Parlament by měl mít možnost být pravidelně informován a e, mít možnost e, kontrolovat e, naplňování těchto dohod o práci, protože to, to jsou věci, které nemohou uniknout pozornosti občanské společnosti a evropským poslancům. A děkuji vám ještě jednou za odpověď na tuto otázku a na to, za to, že jste tady mezi námi. Děkuji vám. Další je paní Kitrika, paní Barbara Kitrika. Já mám jenom jeden dotaz. Děkuji každopádně za prezentaci. Co si prosím myslíte o operaci Poseidon? a jaké vlastně výsledky tato operace má, jak byste je charakterizoval a e, existuje tady nějaká další finanční podpora e, operace Poseidon, především ve srovnání s operací Triton. Děkuji. Další je paní Lumberg. Děkuji. Děkuji za informace a děkuji za slovo. E, já mám několik otázek. Za prvé by mě zajímalo, eh, jak vypadá spolupráce s kandidátskou zemí Tureckem, jak v současnosti funguje. Eh, zejména tady mám na mysli mnoho uprchlických lodí, kteří, které odplouvají právě z Turecka eh, a plují do Řecka, aniž by kdokoliv zasáhl. Bere si Frontex odpovědnost za to, aby zabraňoval těmto katastrofálním platbám. Já jsem tam sama byla před třemi týdny na Kosu a e, tam je tolik lidí, které připlouvají, a to i v denně, i, i za denního světla. Já nechápu, proč s tím nikdo nic neudělá, proč nikdo nezasáhne. Dále, co děláte pro to, abyste zabránili pašerákům e, využívat e, záchranných operací Frontexu? A to nejen proto, aby dostali pomoc, ale, ale také, aby v, aby vlastně se dostávali nejen prchlíci, ale i válečníci do EU. A e, dále, jak velké máte e, naděje, že budou spolupracovat třetí země jako Maroko, Libie, Tunisko, Egypt a jak si myslíte, že tato spolupráce zlepší situaci uprchlíků ve středozemní moři? Děkuji. Okay, thank you. Um, Děkuji. Další je pan López Aguilar, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. A děkuji vám, pane Ledgery, za vaše krátké sdělení, za to, že jste zase zde mezi námi. Chtěl bych využít této příležitosti, abych se k vám obrátil s několika konkrétními dotazy ohledně některých konkrétních aspektů, Eh, co se týče zkušeností, které Frontex dokázal schromáždit. Je to agentura, eh, která je založena na dobré vůli spolupracovat, dobré vůli členských států pracovat společně. A je evidentní a jasné, že někde, některé členské státy eh, se tímto směrem vydaly a jiné nikoliv dnes dopoledne, když jsme hovořili o velkých eh, humanitárních ztrátách, eh, které provázejí stávající eh, uprchlickou krizi, kdy tady prostě na brány Evropy tluče tolik hled, žadatelů o azyl, tolik běženců, tolik uprchlíků, jsme měli příležitost znovu kritizovat nedostatek vůle spolupracovat s Frontexem. Viděli jsme dosud řadu operací, eh, došlo k záchraně eh, lidských životů, dochází k záchraně lidských životů, to je pravda, především na moři, ale je to vždy eh, něco, co odvisí od dobré vůle spolupracovat. A nebo je to také otázka vůle spolupracovat. Nechci nikoho jmenovat. A jakým způsobem zajistit, aby všechny členské státy, které formálně jsou součástí for, eh, šengenských eh, dohod, eh, jak zajistit, aby se odstly tedy na stejné lodi všechny tyto země, aby, aby pracovali, aby spolupracovali. Máme prostě tuto zkušenost, která je do značné míry neobjektivní a my jsme prostě eh, Frontex identifikovali často s eh, námořními hranicemi Evropské unie, ale ty hranice přece nejsou pouze námořní. Eh, co udělat proto, aby se zlepšila výkonnost Frontexu a zviditelnila se tato agentura i na těch hranicích suchozemských? Některé z nich jsou teď Eh, některé části z nich jsou teď pod velkým tlakem, jsou ve velké krizi a je to naprosto odlišný biznis. Identifikace eh, uprchlíků a další věci. From despair Eh, jsou to lidé, kteří prostě prchají z těch eh, rozvrácených zemí, kteří prchají před eh, chudobou a mučením a zoufalstvím. Co tedy učinit, aby se Frontex zabýval i ochranou těch pozemních hranic, nejenom námořních? A ještě jeden dotaz. Co je třeba udělat, aby se zajistili finanční a další zdroje, kterých je zapotřebí? zapotřebí, aby se prostě věci pohnuly nějakým smysluplným eh, způsobem. Když vidíme, že se prostě něco někde děje, jak zajistit, aby lidé, kteří jsou v zoufalé situaci, především eh, na moři, eh, aby jim bylo pomoženo, jak zajistit, abychom prostě měli nějakým způsobem možnost jejich životy zachránit. Předseda, děkuji a pan Diaz de Mera je posledním, tedy kdo si bere slovo k této věci. Děkuji vám, pane předsedo. No, musím říci, že tato výměna názorů s panem Ledgere eh, je jistě zajímavá, nicméně mi připadá, že by bylo rovněž podnětné se zabývat eh, několika věcmi, které se možná zdají evidentní, ale často jsou opomíjené. Stávající nařízení Frontex předpokládá, že Frontex bude mít na starosti koordinaci, spolupráci a strategické, eh, stan, strategická stanoviska a návrat. Takže e, to je určitý rámec, který e, nařízení Frontexu stanovuje. A když se podíváme, e, jak si Frontex počínal v posledních letech a v poslední době, tak vidíme řadu operací. Většina z těchto operací byla poměrně viditelná a týkala se námořní hranice. Frontex se vlastně stará o ochranu E, těchto hranic. Ale teď stojíme tváří v tvář velice urgentní e, situaci, naléhavé situaci, e, která je provázena obrovským humanitárním dramatem. A první bodem na pořadu e, dne e, v té oblasti e, migrace je záchrana lidských životů. Takže se kapacity Frontexu využívají pro záchranu osob. A v tom z to směru operace Triton a Poseidon jsou operacemi pro záchranu lidí v oblasti Středozemního moře. To je evidentní vysvětlení které by eh, všichni členové tohoto výboru měli takto brát. To za prvé. Za druhé, pozemní hranice. Frontex, eh, pokud ho nevyzveme, tak eh, tady chci říct, že Španělsko nepožádalo Frontex, aby se dostavil do Seuty či Meli takže tam Frontex není, nebyl požádán. A přitom je Frontex v celé řadě eh, případů eh, ve vzdušných hranicích. Frontex kontroluje eh, vzdušný prostor. Když hovoříme o kontrole hranic, tak je to evidentní, ale je zároveň zapotřebí, aby tady byly vyjasněny určité věci. Hranice mohou být námořní, mohou být ve vzdušném prostoru, mohou být pozemní, anebo tvořené řekami. Za prvé. Za druhé, e, hranice neznamená hraniční přechod. Hranice je často prostě imaginární e, e, linkou na mapě. A hraniční přechod je prostě místem, kudy legálně se provádí přechod z jedné zemi do druhé. Ono to e, vypadá jako něco evidentního, ale zároveň dovolíte, a omlouvám se, je třeba to připomínat. Někteří možná tady si mohou myslet, že říkám něco, co všichni víme, ale když jsem tak slyšel celou řadu příspěvků, ne teď, ale předtím, e, ve kterých se tak trochu směšovala Eh, směšoval charakter Frontexu a eh, role, kterou by někteří Frontexu rádi přeškli, tak to cítím jako povinnost. Například jsem slyšel, že Frontex je vojenskou operací. No tak to je zcela absurdní, tam žádný vojenský element není. Jsou určité evidentní věci, které je nicméně nutné čas od času připomínat. Ono eh, to také o něčem svědčí a pro mě je to velice důležité. Víte, pane Ledgere, Nepochybně znáte eh, ten eh, seznam dobrých úmyslů, někdy eh, pouze imaginárních, jindy snad i skutečných. Ten výčet, který představuje takový celek, Eh, všech eh, možností a nástrojů, které eh, členské státy dávají k dispozici Frontexu. Ono je zajímavé se na tohle podívat zblízka. Podívat se na to, jak jednotlivé členské státy podporují konkrétní operace Frontexu. Takže tváří v tvář této naléhavé situaci, jaká je jaké jsou příspěvky členských států, jak k tomu členské státy přispívají, k tomu, co je teď třeba řešit. Předseda? Takže teď měli kolegové a kolegyně se eh, možnost v klidu zeptat a komentovat eh, tuto problematiku. To je velice eh, výrazná změna. Já většinou každého tlačím, aby rychle formuloval otázku, aby rychle hovořil a teď vlastně máme úplně jinou situaci. E, musím říct, že všechny ty dotazy, všechny ty připomínky e, byly nesmírně užitečné, velmi kvalitní. Je to dobrý model, snad ho zopakujeme. Takže, pane Ledžere, e, zazněly tady některé specifické dotazy a také jedna, dvě otázky ke krizi jako takové a e, také byly zmíněny některé kontroverznější e, problémy, které se vztahují ke členským státům. Je to prostě řada dotazů. Času máme dost, takže budeme velice rádi, pokud je postupně začnete zodpovídat. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Začněme otázkou, která se týká provádění samotného příslušného nařízení o námořních operacích. Pokud mi dovolíte, tak nejprve odpovím dotazy, které se týkají těchto operací a za druhé se potom budu věnovat otázkám třetích zemí a spolupráce s nimi. Myslím si, že také budu moci podrobněji popsat právě tu spolupráci se třetími zeměmi a s Frontexem. Co se týče přispění členských států k operacím, jako je Poseidon nebo Triton, musím říci, že po, těch, po té dubnové radě toho, se členské státy velice rychle rozhodly přislíbit pomoc, takže bylo možné velice rychle navýšit operaci Triton, dávám příklad, v únoru a v březnu jsme měli šest eh, lodí, hlídko, hlídkových lodí a poté po navýšení pomoci jsme měli k dispozici 18 takových hlídkových lodí. Také se to týká i navýšení helikopter a letadel. Bylo to vlastně dvakrát větší. Co se týče pohraničních hlídek, ty, tak ten počet se zvýšil dva až třikrát díky navýšení prostředků, které poskytly členské státy, takže týkalo se to hlavně té operace Triton v Italii. Co se týče operace Poseidon, která byla na území řeckých vod, tak tam zhruba většinou bývá 14 těch hlídkujících lodí různých kategorií, ale celkově je to 14. A vzdušné prostředky tam se nám také podařilo navýšit ty počty a daří se nám, podařilo se nám navýšit i e, ty, tu přítomnost na ostrovech, e, to znamená i na té pozemní trase. Nemohu říct si, že členské státy se tedy nesplnily své Eh, přísliby poskytly buď eh, třeba odborníky nebo technické vybavení nebo nějaké eh, ty dopravní prostředky, to je normální. Některé členské státy zkrátka mají třeba takové prostředky k dispozici, jiné ne, ale musím říci, že všechny země šengenského prostoru přispěly k těmto operacím. To je ta dobrá zpráva. Také je to ukázkou toho, že panuje zde politická vůle, kterou členské státy vyjádřily tímto způsobem. Ehm, je to tedy politická vůle, která podporuje tyto operace Frontex. Ptali jste se také konkrétně na odpovědnost členských států ohledně těch operací, eh, těch vyhledávacích a záchranných operací Search and Rescue. Jaká je ta odpovědnost? Odpovědnost je na členských státech. Podle mezinárodního práva i podle námořního práva platí, že pátrací a záchranné akce jsou povinností příslušných zemí. Evropská unie jako taková není uvedena v nějakém seznamu. Nicméně naše operace Frontex přispívaly k pátracím a záchranným akcím, které ale byly vedeny příslušnými orgány jednotlivých členských států. V případě operace Triton je jasné, že velice důležitým aktérem byla Itálie. Itálie provedla tisíc takových pátracích a záchranných akcí. Co se týče Řecka, operace Poseidon, tam probíhají tyto pátrací a záchranné akce každý den. Mm, jsou to tedy akce, které pořádá Řecko. No a podíváme-li se třeba na Maltu, tak můžeme říci, že Malta přispívá také k operacím eh, Triton. Takže i maltské prostředky přispěly k pátracím a záchranným akcím v tom kontextu operace Triton. Já si nemyslím, že by se členské státy nepodílely na pátracích a záchranných akcích. Ptali jste se také na údajné snížení prostředků na Triton v létě. Nevím přesně, na co ten tazatel narážel, Frontex má osm hlídkujících lodí v té oblasti. To byl plán. My jsme byli schopni v červenci a v srpnu ten plán dodržet. Nicméně je pravda, že některé hlídkující lodě mm, byly loďmi vyslanými Itálie, z Itálie. Takže ty italské lodě se staly součástí operací Triton, ale možná, že v některých dnech kdy třeba nám chyběly nějaké operační prostředky, tak abychom mohli udržet operaci Poseidon tak, jak, měla, jak, jak byla zamýšlena, tak eh, občas bylo možné využít také různé italské hlídkující lodě. Účelem bylo zajistit udržitelnost Tritonu. Pak tam byly ještě nějaké další dodatečné prostředky, které jsme získali díky bilaterálním dohodám s Itálií. Důvod je jasný, ten důvod je právní. Irská plavidla mají specifický statut, týká se to vlastně nejenom Irska, ale i Spojeného království. E, Některé, tato plavidla vlastně nemohla být zahrnuta do operací Poseidon, protože tyto dvě země využívají tzv. opt-out z tohoto systému takže tam ty se vlastně nepodíleli na provádění šengenského hraničního kodexu. Některé nevládní organizace také zahájily sami pátrací a záchranné akce. A nebylo to kvůli tomu, že by příslušné orgány nekonaly dostatečně, ale oni zkrátka chtěli přispět také i touto cestou i třeba s prostřednictvím nebo díky soukromým prostředkům. Co se týče operace Poseidonu, ptali jste se na to, jaké jsme si z toho vyvodili poučení. Z Tritonu a do určité míry i z Poseidonu můžeme eh, vyvodit poučení, že Evropská unie a Frontex jsou schopny překonat právní překážky. Ve front, v mandátu Frontexu není žádný mandát, který by hovořil o pátracích a záchranných akcích, ale z operačního pohledu je velice jednoduché přejít z toho modu eh, hlídkování na hranici do modu pátrací a záchranné akce. V, v Itálii v operaci Triton byl se vlastně eh, plánovaly zejména tedy eh, ochrana hranic a detekce nelegálního, pře, nelegálního překročení hranice, ale v případě, kdy tedy k tomu došlo, nebo kdy bylo zapotřebí, tak se tak ta italská plavidla přišla do toho modu pátrací a záchranných akcí a některé ty operace tedy byly vedené pod tím jiným vedením, pod vedením záchranných a pátracích akcí. No ale opět zase z toho pátracího a záchranného modu je velice jednoduché překlopit se zpátky do pouhého hlídkování. Tento systém vychází z operačního plánu pro Triton i pro Poseidon v Řecku. Znamená to, že migranti, kteří byli zachráněni na moři, jsou potom vyloděni na jednotlivých, eh, měst, pardon, na jednotlivých místech po dohodě s hostitelskými státy a eh, může tam docházet tedy k eh, jejich kontrolám, k tomu screeningu. Jsou tam také speciální týmy Frontexu, které se na tom podílejí. Myslím si, že je mm, opravdu ta ta plavidla mohou i lehce přecházet mezi těmi dvěma mody eh, ochrana stráž, eh, pardon, ochrana hranice eh, nebo hlídkování a pátrací a záchranná akce. Další bod. Pokud máme vykonávat námořní ostrahu hranic, nebo ostrahu námořních hranic, tak je důležité uvědomit si, že tam určitý, určité pásmo pobřeží. Eh, pobřežní státy mývají své vlastní orgány, které mají na starost právě námořní hranice nebo pobřežní hlídky. Oni mají své vlastní vybavení, mají know-how. Myslím si, že ve spolupráci se těmi pobřežními hlídkami jednotlivých členských států nejsou žádné problémy ta spolupráce mezi těmi pobřežními hlídkami a těmi hraničními hlídkami je dobrá. Dále, takzvané vojenské operace. Ptali jste se na to, kolik financí Frontex eh, speciálně věnuje na evropské vojenské operace. To znamená EU na format. Frontex nemůže finančními prostředky přispívat, ani operačními prostředky nemůže přispívat na operaci EUNAVFOR MED. Je to, to je vojenská operace, um, která spadá pod vojenskou činnost Evropské unie. Frontex je civilní akce. My jsme, eh, akce, my jsme organizací, která eh, chrání hranice, která mm, také eh, spolupracuje na, na vymáhání práva. Máme civilní úkoly, pracujeme také podle civilních zákonů. Pravidla, kterými se řídíme, je Schengenský hraniční kodex a také konkrétní evropské nařízení, které odhlasoval Evropský parlament. Možná, že někdy se to trochu směšuje. Někdo má pocit, že Frontex snad měl plnit nějakou vojenskou roli nebo má plnit nějakou vojenskou roli, ale já chci zdůraznit, že žádné prostředky z Frontexu nepůjdou na vojenskou operaci, kterou by měl Frontex provádět. Evropská unie tedy naplánovala vojenskou operaci EU na Format a mohlo by dojít k určitému překrývání těch operačních oblastí, protože Frontex ve své činnosti zasahuje hodně na jich je tedy zapotřebí, aby to bylo dobře koordinováno. Co se tím míní? Civilní prostředky Frontexu musí být informovány o tom, kde se nachází vojenské prostředky, operace EU na Formet a naopak. Tato koordinace má také posílit i společné pátrací a záchranné akce, protože zde platí námořní právo. Pokud nějaké vojenské plavidlo je v tísni, eh, pardon, pokud nějaké vojenské plavidlo e, zachytí signál toho, že nějaké plavidlo blízko je v tísni, tak mu také musí pomoci. Takže to vlastně, ta, i ta vojenská plavidla by se pak musela podílet na těch pátracích a záchranných akcích a zachraňovat lodi v nouzi. Může se třeba v nějakém konkrétním případě stát, že vojenské prostředky mohou být používány k odrazování organizovaného zločinu a zločinců. Třeba si možná si vzpomenete, že v únoru a dubnu tohoto roku mezi Itálií a Libí došlo ke dvěma incidentům, ke dvěma útokům, organizovaných zločinců. Byly to útoky proti plavidlům nebo proti prostředkům Frontexu, které plnily civilní operace. Pokud by se toto stalo v budoucnu, tak možná i v tom případě by se mohly využít vojenské prostředky k odstrašení, k odrazení. Ale ještě chci jasně říci, že od té doby, kdy byla zahájena operace EUNAV forme, tak takovému žádnému incidentu zatím nedošlo. Pokud jde o výsledky eh, operace Poseidon v Řecku ve srovnání s operací Triton v Itálii, Musíme se podívat na mapu, na geografii. Vzdálenost mezi Libií a Itálií je zhruba z 200 kilometrů. Vzdálenost mezi eh, řeckými ostrovy a Tureckem je asi 5 až 10 kilometrů. Z toho plyne, že ta situace je tam odlišná a používané prostředky jsou také odlišné. A tím pádem i naše ponaučení jsou odlišná. Chtěl bych také říci, že v Řecku prozatím dochází k nárůstu počtu migrantů, kteří pocházejí zejména ze středního východu. Většinou jsou to Syřané, A vzhledem k situaci v Syrii většina z nich s největší pravděpodobností dostane status uprchlíka v Evropské unii. V Itálii je momentálně situace jiná. Zhruba 60 migrantů, kteří přijíždějí z Libie na jih Itálie, nespadají, řekněme, do kategorie lidí, kteří potřebují ochranu. Jsou to spíše nepravidelní ekonomičtí migranti. Takže tam je ta situace jiná. Pokud jde o pátrací a záchranné operace, tak eh, každý Takovéto operace eh, probíhají každý den, eh, zahajují je řecké úřady, ale zároveň musím říci, že každý den probíhají pátrací a záchranné operace turecké pobřežní stráže, což mi bylo potvrzeno, když jsem navštívil Turecko v červenci. Kvůli této situaci a kvůli vzdálenosti mezi Tureckem a řeckými ostrovy, respektive kvůli tomu, že je ta vzdálenost krátká, je těžké zabraňovat nebo odhalovat tyto čluny dřív, než se dostanou do řeckých vod, anebo než dojde k případu pátrání a záchrany. Pak eh, zazněla otázka na to, eh, jakým způsobem učinit účast ve Frontexu povinnou pro členské státy. V nařízení o Frontexu uh, už je jeden případ a to je případ operace Rabbit. V takovémto případě, pokud členský stát uh, žádá o takovou to, o, rych, o rychlou operaci, uh, tak výkonný ředitel Frontexu může dát souhlas ke spuštění takovéto operace a v takovém případě je povinné pro členské státy, aby přispěli k operaci operačními prostředky. V budoucnu ale samozřejmě si lze představit rozšíření rozšíření možností eh, Evropské unie k využívání Frontexu. K tomu, aby mohly být eh, využity povinné příspěvky od členských států. Tak to bylo k tomu operačnímu aspektu, k aktivitám na moři. A teď se přesunu ke konkrétním otázkám politiky navracení. Určitě jste slyšeli a také četli ve sdělení komise a také v závěrech předsednictví eh, Rady eh, pro spravedlnost a vnitro ze včerejška, že Frontex eh, bude mít širší mandát. Ten se rozšíří i na politiku navracení. Proto eh, Frontex může organizovat společné návratové lety a je možné ho využívat pro takovéto logistické záležitosti. Ta myšlenka je taková, aby mohl Frontex obstarávat například cestovní doklady, protože jestliže členské státy chtějí navracet eh, nepravidelné migranty, eh, musí mít nějaké doklady ze země původu. Můžu vám dát příklad. Frontex nyní začal v rámci projektu Atika, respektive tým Frontexu, který je v Aténách, tak tento tým bude podporovat řecké úřady v získávání cestovních dokladů zemí původu. Takže to je operační podpora, administrativní podpora, kterou Frontex může nabídnout. Je to také způsob, kterým Evropská unie může dodat určitý pákový efekt členským státům, které nezvládnou plně implementovat dohodu o zpětném přijímání. Dále bych chtěl říci, že samozřejmě pokud mandát Frontexu bude rozšířen v oblasti navracení, bude to muset být doplněno také určitým vývojem v oblasti základních práv, protože všichni vědí, že takovéto akce by mohly vést k incidentům. Jsou to akce velice citlivé a delikátní a je v zájmu všech zainteresovaných stran, aby měli na zřeteli základní práva. Nyní bych se chtěl přesunout ke spolupráci s třetími zeměmi. Bych to mohl říct velice krátce, ale abyste měli nějakou představu o strategii Frontexu. Tak v současnosti Má Frontex podepsaných 17 pracovních opatření s neevropskými zeměmi a 7 e, takovýchto pracovních rámců je předmětem jednání s neevropskými zeměmi zase, se zeměmi mimo EU. Z geografického hlediska jsou priority jasné. zejména země kandidátské nebo potenciálně kandidátské v oblasti západního Balkánu a samozřejmě Turecko k ním patří, tak tyto země jsou země prioritní. Protože tam, když Frontex spolupracuje, tak je to vlastně způsob, kterým Evropská unie šíří osvědčené postupy a stará se tak o to, že tyto země mají příležitost se sladit s evropskými standardy eh, ostrahy hranic a zároveň spolupráce s dalšími evropskými agenturami, jako je EASO, je způsob, jak rozšiřovat dobré praxe a povědomí o základních právech a asilové politice. Druhou prioritou potom po západním Balkánu a Turecku. U toho Turecka bych měl samozřejmě zmínit, že e, Frontex nasadí styčného důstojníka do Ankary a to pod záštitou evropské delegace. Správní rada Frontexu souhlasila s tímto návrhem a já jsem hovořil s tureckými orgány Frontex už se spolupracuje s ESVČ a s komisí samozřejmě. A já očekávám, že tento styčný důstojník bude vyslán do konce letošního roku. Teď právě začínáme výběrové řízení. Zbíráme kandidáty. 54 kandidátů se uchází o tuto funkci. Takže druhou skupinou prioritních třetích zemí jsou středozemské středozem, středomořské země, severní Afrika a střední východ. E, tady se Frontex snaží e, řídit evropskou politikou e, a evropskými prioritami, čili hlavními partnery jsou Maroko a Tunisko. V těchto zemích máme také příležitost se podílet na implementaci partnerství pro mobilitu, například, tedy partnerství pro migraci a mobilitu. Na africkém kontinentu bych chtěl také zmínit eh, takzvaný AFIC, tedy eh, African Intelligence Community. Eh, přes 20 afrických zemí vstoupilo do této sítě, kterou vede Frontex. A nyní Frontex tuto komunitu rozšiřuje i na africké země, které podepsaly chartumskou deklaraci. Jsem si vědom toho, že si to žádá eh, důkladnou pozornost, zejména s ohledem na základní práva. Ale na druhou stranu je to příležitost šířit osvědčené postupy a vysílat jasné signály, pokud jde o základní práva, právní stát a správnou kontrolu hranic. Je to také způsob, jak vytvářet situace, eh, ze kterých budou těžit všichni eh, pomůžeme vlastně jednotlivým zemím vybudovat své vlastní kapacity, eh, které budou řešit jejich potřeby. Což je zase v souladu s evropskou politikou vnější činnosti, o tom není žádných pochyb. A právě z tohoto důvodu Frontex podepisuje ta pracovní opatření. Frontex nemůže dělat žádné závazky za Evropskou unii. Samozřejmě Frontex nemůže podepisovat formální dohody, může podepisovat pouze pracovní ustanovení, pracovní opatření na operační úrovni. Třetí geografickou prioritou je východ, nebo směrem na východ od Evropské unie. Tady bych chtěl zmínit východní partnerství. Frontex se zavázal ke spolupráci s šesti členskými zeměmi východního partnerství. A teď něco k aktivitám, které provozujeme společně s těmito zeměmi. Jedná se o školení, eh, analýzu rizik, A snažíme se také zvát pozorovatele. když Frontex podniká společné operace. Některé třetí země e, jsou také partnery v oblasti rozvoje nových technologií a výzkumu. Možná víte, že na celém světě vznikají nové technologie jako automatická kontrola hranic. A proto je i v zájmu Evropské unie šířit evropské standardy a evropskou praxi. Proto má Frontex pracovní ustanovení také s dalšími zeměmi na světě, zejména s USA a Kanadou. Takže to je v kostce ke strategii. A teď bych chtěl ještě odpovědět na konkrétní otázky, které se týkaly spolupráce se třetími zeměmi. Já se teď dívám do poznámek. Zjišťuji, jestli jsou tu ještě nezodpovězené otázky. O Turecku už jsem mluvil. Můžu vám ještě uvést pár čísel z rozpočtu. Frontex je připraven podepsat eh, delegační dohodu s komisí a komise generální ředitelství pro eh, vnitro má v úmyslu eh, vyčlenit finance pro země západního Balkánu. Tady hovoříme zhruba o 5,5 milionech euro, které mají být využity v nejbližších třech letech po podpisu. Takže to bylo v podstatě všechno ke spolupráci s třetími zeměmi. Děkuji vám. Děkuji, pane Ledgery, to bylo skutečně velice obsažné. Eh, velice souhrně jste odpověděl na všechny dotazy. Máme ještě pár minut, takže prosím, jestli se chcete ještě, pane kolego, vyjádřit. Pro změnu máme trochu více času. Ano, děkuji. Chtěl bych říct, eh, že jsem, pane Ledgery, eh, neslyšel, eh, že byste vyslovil výraz Jot Mare anebo Europol. Předseda, je tady ještě někdo, kdo by chtěl položit doplňující dotaz nebo poznámku? Prosím, stručně. Ano, děkuji, Claude. Chtěl jsem eh, položit ještě jinou eh, doplňující otázku eh, ohledně spolupráce s třetími zeměmi. Bude mít Frontex více pravomocí v oblasti navracení či nenavracení? Jak bude možné respektovat normy a záruky, které existují v národních legislativních nástrojích a v mezinárodních normách, co se týče lidských práv, jak bude možno zaručit eh, transparentnost norem a eh, případně opravné prostředky eh, na individuální bázi. Bude tedy tady zajištěno právo podle článku 13 Evropské úmluvy o lidských právech a článek 13 nařízení o šengenských hranicích já jsem předseda neotevíral slovo pro nějakou velkou eh, sérii nových otázek. Na to opravdu není čas, takže prosím, eh, abyste to respektovali. Takže myslím, že u toho asi zůstaneme. A potom ještě eh, chci říct, eh, eh, že tady zaznělo opravdu hodně, hodně detailních otázek, včetně od členů, které sledu, kteří sledují detailně Frontex již opravdu velmi dlouhou dobu, ještě předtím, než se věci tolik zkomplikovaly v důsledku té krizi. Takže Frontex vlastně vždy byl vnímán jako velmi palčivé téma v našem výboru. A já mám také otázku, která se vlastně vztahuje k tomu, co říkal pan Coelho a de Mera. E, a to znamená, jak je vnímán Frontex. Není to vojenská organizace, je to civilní organizace, je to organizace e, pro prosazování e, pravidel, ale je pravdou, že je někdy předmětem takového pokřiveného obrazu, času. A proto je ještě důležitější, aby my jako parlament a náš výbor LIBE eh, především eh, opravdu eh, jsme hráli tu roli, která nám náleží. To znamená, abychom vyžadovali odpovědi na naše, dotaz, na naše dotazy a jak to tedy vy vnímáte? když vedete eh, vlastně organizaci, která závisí na členských státech eh, co do příjmu a přitom na ně máte požadavky, eh, co se týče aktivity. Takže to by byl ještě dotaz z mé strany a těším se na odpovědi i na ty dva předchozí dotazy, které teď před chvílí zazněly. Frontex. Děkuji vám, pane předsedo. Otázka ohledně Jot Mare a Europol. E, samozřejmě, že v kontextu tzv. hotspots, e, což je přístup, který navrhovala a rozvíjí komise, tak agentury jako Frontex, Europol, ale také EUASO, Eurojust spolupracují. Jot Mare, operace Jot Mare je věnována boji proti obchodování a e, podloudnému převádění lidí e, ve středozemí. E, byla zahájena v březnu letošního roku a Frontex samozřejmě se účastní, je partnerem Europolu v této věci. Mohu vám dát příklad v Katáni v Itálii. Teď vlastně máme takovou takový task force v rámci operace Triton a také to vlastně odpovídá tomu novému přístupu hotspots. Tato regionální eh, úderná síla se eh, vlastně skládá z styčného důstojníka Europolu a také Frontexu a oni si mohou vyměňovat informace, které mohou posílit operační činnost Jotmare eh, aktivita s Europolem bude zvýšena, posílena. My teď připravujeme výměnu osobních údajů ale zároveň samozřejmě musíme také být v souladu s příslušným právním předpisem ohledně ochrany osobních údajů. A teď vlastně Europol diskutuje e, na evropské úrovni e, jak implementovat pravidla tohoto projektu. Co se týče politiky návratu e, v budoucnu, ono je obtížné tady říci, jak možná, že komise do několika týdnů či měsíců bude schopna předložit návrh. Pro mě je zatím obtížné nějak formulovat přesněji, jak a vůbec jestli, ale především jak by ti eh, navrátivší měli získat přístup eh, k tomu, aby mohli se, dejme tomu, odvolat proti určitému rozhodnutí ale Evropská unie musí e, skutečně dodržovat e, chartu základních e, práv a svobod, to se také vztahuje k Frontexu. A i když Unie nepodepsala umluvu o lidských právech, tak se tato umluva vztahuje ke všem členským státům a pro ně platí. Takže bude třeba se podívat dopodrobná, jak ten nový mandát vlastně vypadá. Já chci říct, že prozatím se jedná o národní rozhodnutí, o rozhodnutí na národní úrovni. A já opravdu nevím, zdali je možné mít nějaký jiný systém než tento přítomný. Ale prozatím je prostě rozhodnutí na národních orgánech a Frontex nemá žádnou páku a možnost, aby rozhodoval, kdo by měl být navrácen a kdo nikoliv. Takže Frontex se musí ujistit, že rozhodnutí bylo učiněno v souladu se základními právy a zároveň se musí ujistit, že tady eh, prostě není nějaká, eh, nějaký případ, eh, dejme tomu, odvolání, které by jaksi vysalo ve vzduchu a tak dále. A vaše poslední otázka ohledně odpovědnosti takovouto organizaci, která zároveň vlastně závisí na příspěvcích od členských státech. No, tak ta odpovědnost, ten systém vlastně monitorování a prosazování odpovědnosti, zdali je e, postačující. Já musím říct, že jako výkonný ředitel Frontexu e, se mus, musím skládat účty e, prostřednictvím vlastně využívání rozpočtu. Pak je tady ještě otázka dodržování být v souladu s lidskými právy zde v tomto parlamentu, ale i jinde. Ale operace ty už mají na starosti a vedou je národní orgány. Takže ví, eh, exekutiva může pozastavit a dokonce terminálně ukončit eh, určité operace, pokud dochází k pošlapávání lidských práv, nebo eh, pokud, co se týče respektování pravidel, tady existují nějaké nedostatky. Ale co se odpovědnosti týče, zcela určitě mají členské státy pravděpodobně eh, také určitou odpovědnost. Já vám dám takový příklad. Ten se netýká základních práv, ale užívání finančních prostředků. V minulém týdnu eh, řídící rada Frontexu E, vyslechla můj návrh, e, takovou strategii proti podvodům jsem navrhl a zajistil jsem, aby tato e, strategie také platila na pracovníky Frontexu a do značné míry i členské státy, protože rozpočet jde za členskými státy. To je jenom takový příklad, je poměrně jednoduchý, protože my máme takovýto plán, ale vidíme, že se jedná o sdílenou odpovědnost. A já si dobře uvědomuji, že tady je otázka odpovědnosti a skládání účtu. Jsem výkonným ředitelem Frontexu a vím, jak se to potom tady řeší v parlamentu, ale i členské státy musí být poháněny k odpovědnosti. No, děkujeme, pane řediteli. Myslím si, že tím můžeme dokončit tento bod. Také děkuji všem poslancům a poslankyním za opravdu vynikající měnu názoru. Myslím si, že se ještě asi uvidíme, protože pro vás jako pro agenturu je to opravdu teď rušná doba rušné období. Kolegyně, kolegové, nyní se dostáváme k bodu 25. Týká se to e, výměny názorů o petici, která se týká španělského zákona. 9. E, března nás pan Sajde požádal, abychom e, pokračovali v práci, která se týká petice 2801 2013. Chtěla bych tedy nyní zahájit tuto výměnu názorů. Původně měla být 26. května, a potom měla být 16. července, nakonec se tedy bude konat až dnes, právě nyní. Petent žádal o to, aby bylo zabráněno přijetí nového zákona ve Španělsku, protože eh, by prý porušoval ústavní práva. Je to zákon 4 2015, který byl schválen v přesnu tohoto roku. Přizvali jsme si zástupce komise, abychom se vyslechli jejich názor. Jsme velice rádi, že mezi nás zavítala paní Merka de Piqueras z Generálního ředitelství pro spravedlnost. Může se prosím nyní ujmout slova. Uh, thank you, Mr. Chairman, for, for... Děkuji, pane předsedo, děkuji, že máme možnost vystoupit na toto téma. Komise si je vědoma tohoto zákona, také ví, že ten uh, zákon přeskoumával ústavní soud Španělská, jednalo se to tedy, jednalo se o um, svobodu vyznání je to, což je základní právo podle Charty základních práv. Komise ve své kompetenci vždy usiluje o to, aby svoboda projevů a další svobody byly respektovány, protože jsou kořenem pro demokratickou společnost. Komise však nemá pravomoci nebo nějakou obecnou pravomoc podle charty, 50, podle charty článku 51 máme pravomoci pouze, když země přijímají evropské právo, takže my vlastně můžeme pouze eh, zakročit, pokud dochází k, eh, k údajnému porušování evropského práva. Zde jsou členské zde je zákon, který se týká také třeba regulace různých demonstrací a to je vlastně v kompetenci čistě členských států. Uh, vnitrostátní orgány, včetně soudních orgánů, eh, doufáme, zajistí, že budou eh, plněny všechny eh, příslušné základní práva a i včetně mezinárodních dobo, dohod a že to všechno bude i v souladu s názorem ústavního soudu. Děkujeme. Budeme pokračovat podle ustáleného postupu v těchto případech, čili pan Diaz de Mera, co by zúčastněný nebo zainteresovaný poslanec. Máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl vlastně vysvětlit, o co se zde jedná v tom bodě 25. Máme zde mít výměnu e, názorů s komisí, takže bych se do toho rád pustil. já si myslím, že zde vlastně nebude respektovaný ten článek 25. Mám komentáře, které míří na Evropskou komisi. Jedná se o zákon, který byl schválen španělským parlamentem, jak dolní sněmovnou, tak i horní, nebo dolní komorou, tak i horní, horní komorou, senátem. Všichni víme, že v tom to parlamentu není žádné třetí čtení. A víme, že Evropská komise může e, zasáhnout pouze pokud by docházelo k porušování evropské legislativy a to není tento případ. Takže my zde dnes máme výměnu názorů s Evropskou komisí. Výsledek hlasování ve Španělsku byl asi 342 hlasů pro 180 proti, jeden se zdržel. 28 poslanců nehlasovalo. Jedná se o bezpečí občanů. Občané musí mít zabezpečeny své základní svobody a práva, protože bez takových záruk by se ta všechny zákony o těch právech staly pouze prázdnými deklaracemi. Bezpečnost je zásadní pro fungování právního státu. V rámci španělské ústavy můžeme se odvolat na článek 141, příslušný eh, pod paragraf. Eh, hovoří se o tom, že musíme chránit eh, lidské životy, jejich majetek a že tedy k tomu jsou různé prostředky. Já si myslím, že to zní všechno dobře a správně. Chtěl bych trošku popsat ten zákon, má asi pět hlav, pak tam má určité prováděcí případy, příklady a ustanovení, o tom nechci hovořit. Ale to legislativa je velice jasně definována a tou hlavní novinkou je ustanovení, které říká, že zde může být lepší správní eh, spolupráce mezi policejními orgány, mezi donucovacími agenturami, mezi lidmi, kteří působí v různých soukromých bezpečnostních agenturách. Cílem má být obecně zlepšit bezpečnost občanů. Mm, příslušné orgány tedy mají na základě toho to zákona možnost konat, samozřejmě proporčním způsobem a nediskriminačně. Tato legislativa vycházela už z jiné legislativy z roku 1992. Byla zde snaha získat co největší podporu a upozorňovalo se zejména na doporučení, které činili různí poradci, zejména Španělská agentura pro ochranu osobních údajů, ale ještě i další různé orgány, třeba Amnesty International nebo Greenpeace. Eh, celá řada nevládních organizací se také vyjadřovala, eh, připomínkovala tento zákon. Cílem bylo eh, to, aby tento zákon vytvořil určitý rámec pro mírové spolužití, pro pokojné spolužití všech ve Španělsku. Pane předsedo, já jsem to chtěl trochu popsat eh, ve, pro Evropskou komisi. Ještě vám dám jeden příklad. Um, jsem si jist, že kolegové na to budou mít možná své názory, ale ještě nesmíme zapomínat na to, a už o tom hovořila i komise, že tento zákon e, teď byl mm, jaksi e, poslán do ústavního soudu, e, k ústavnímu soudu, ústavní soud ho má přeskoumat. a pak se rozhodne, pokud, pokud ústavní soud by to tedy shledal za e, to, že to není v souladu s ústavním pořádkem, tak by tedy se to pak muselo změnit. Děkuji, pane Diazdemerovi. Já se trochu omlouvám za špatné naplánování. Máme jenom půl hodiny na tuto výměnu názorů. Chtěl bych při... je, je pravda, že měli bychom si pamatovat pro příště, že takovýto bod je zajímavý a proto řečníků je hodně. Teď už ale pořád jednání nezměníme, takže prosím kolegy, aby se pokusili omezit na pár minut ve svých eh, příspěvcích. Máme tedy dlouhý seznam řečníků a s vaším svolením eh, ho nyní uzavřu. Ještě někdo další chce hovořit? Takže zdá se, že to budeme mít spoustu lidí, které jsem neviděl původně. To je velice dlouhý seznam řečníků. To je matematicky nemožné tam namačkat do toho času. Tak jak, jak krátce to můžete vzít? Ne, toto není možné. Takže prosím, na dvě minuty se omezte. Pane Diaz Demero, máte nějaký užitečný návrh? Já jenom, abych vám trošku pomohl problémech s tou debatou, tak já bych chtěl říci, že naše politická frakce včera informovala sekretariát komise a předsednictvo o tom, kdo se bude účastnit. To byste měl mít na seznamu. Ano, tohle je jedna z těch chvil, kdy já beru odpovědnost na sebe. Je to to je moje práce, skvělá práce, já beru plnou odpovědnost na sebe, já vytvářím program jednání, takže zkrátka to načasování je moje chyba, já to beru všechno na sebe. Takže pojďme do toho, ale prosím vás o pomoc. Prosím jednu až dvě minuty. Vyjadřujte se co nejstručněji. Já vím, že je to vždycky k věci, všechno, co, všechno, co řeknete, tady bude tady zaznamenáno pro komisi, pro, pro, pro, pro vaše potřeby. Pan Terry Kamras, prosím. Omlouvám se na mikrofon. Tak už dvě, minuty, dvě, dvě minuty vypršely, říká předseda. Tak eh, můj přítel Diaz de Mera už řekl, že eh, jedním z bodů tohoto zákona, nebo jedním z, jeden z bodů tohoto zákona je velice citlivý a eh, je potřeba s ním naložit správně, ale je tady obrovský otazník, protože tento zákon podpořila eh, eh, Partido Popular, která má absolutní většinu v parlamentu, takže touto absolutní většinou může prohlasovat ve španělském parlamentu cokoliv. Všechny ostatní strany byly proti. Poměrně hodně lidí se vyslovilo proti tomuto zákonu, to je velice důležité. Takže tady vlastně neproběhlo žádné hledání Uh. Já si myslím, že je to taková, taková všeho chuť, taková slátanina různých bodů. E, jsou tam technické pokyny o tom, jak vydávat občanské průkazy, ale na druhou stranu jsou tam zase jiná velká, taková průřezová témata, jako je boj proti trestné činnosti, to je samozřejmě na libovůli policejních orgánů. Někteří říkají, že je to dvojznačný zákon. Ne, není dvojznačný. On zkrátka jak si po, po, pokrývá všechno. Je to taková podivná logika. Není to dvojznačné. Je to zkrátka jenom taková zvláštní logika. A občané jsou tím pádem bezbraní. Protože všechno to potom závisí na úsudku policistů. A podle mého názoru je to obrovská rána zasazená demokracii a možnosti občanů nesouhlasit. To je v rozporu se základními hodnotami Evropské unie a mě překvapuje, že Evropská unie říká, že že, je, že se velice zajímá o důvěru a tak dále. Samozřejmě, já mám velkou důvěru ve vlády členských států, ale podle mého názoru tento zákon je taková nálož výbušniny, eh, která uštědří obrovskou ránu eh, základním hodnotám eh, a svobodám. Takže opravdu měl by být stažen, zrušen. A pokud vyhrají volby jiné politické strany, tak ho jistě zruší. Takže opravdu je důležité politicky zdůraznit, jak je tento zákon nebezpečný. Děkuji panu Terry Kavrasovi a nyní Vezmu tedy všechny řečníky v pořadí, ve kterém se přihlásili. Nyní je na řadě paní Garcia Albiol My se domníváme, že toto téma španělského bezpečnostního zákona přijatého v červenci španělským parlamentem podle návrhu španělské vlády je dostatečně důležité na to, aby se o něm debatovalo v plénu Evropského parlamentu, nebo alespoň, aby se o něm debatovalo mnohem šířeji v našem výboru, a to se zástupci španělské vlády. Je to takový roubikový zákon. E, strana Partido Popular jim chtěla ukončit protesty na ulici, e, protesty proti její politice, e, což je značné omezení základních práv a svobod které je značně proti standardům Evropské unie. Samozřejmě standardy klesají každý den. Španělsko se nemůže chovat eh, způsobem, který obchází listinu základních práv, eh, svobodu demonstrovat, svobodu schromažďování, eh, právo na stávku. To všechno je porušeno tímto zákonem. Ten zákon umožňuje deportaci migrantů, například další tvrdá opatření. To je v rozporu s evropskou legislativou a mezinárodním právou. Mnoho lidskoprávních právních aktivistů se domnívá, že tento zákon omezuje základní práva občanů. Jako je právo na svobodnou demonstraci, právo shromažďování, svobodu projevu. A také právo na migraci jakožto jedno z lidských práv. Všichni pozorovatelé v oblasti lidských práv jsou proti. Tady je obrovská, obrovský prostor pro libovůli a jde vlastně o to odradit občany od domáhání se svých práv na demonstraci. Hlavní asociace soudců nazvala tento zákon populistickým a neospravedlnitelným e, úrovní trestné činnosti ve Španělsku, která je nízká. E, tatáž asociace říká, že jde především o zastavení společenských protestů, které vyvolala vládní politika. E, organizace spojených národů říká víceméně to tež, že v podstatě je potřeba, abychom se tímto zabývali. Jde o porušování základních práv. Evropská komise si nemůže umít ruce, protože pokud to zase udělá, pak se otočí zády ke svobodě a demokracii. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Parasundua. Oni. Děkuji vám, pane předsedo. My se domníváme, že tento zákon pramení ze strachu. Někteří lidé chtějí protestovat a víme, že protesty někdy eh, vedou k incidentům. Víme, že ně, někteří z nás byli třeba někdy eh, persekuováni, ocitli se v těžké situaci, kdy jim byla omezená a pošlapána svoboda projevu. Ale nemyslím si, že něco takového ospravedlňuje takovýto zákon. Já jsem velice ráda, že to projednává ústavní soud a doufám, že eh, ten eh, že, že, na, že, na, že nález eh, ústavního soudu eh, bude proti tomuto zákonu. Podle mě tento zákon opravdu vzešel ze strachu, bude mít značný dopad na soukromí eh, určitých jednotlivců. Nemyslím si, že takovýto zákon by se dal ospravedlnit. Neumožňuje patřičnou právní jistotu v některých oblastech a obsahuje mnoho nejednoznačností a mnoho problémů s nejasným výkladem. A pokud jde o tresty, tak eh, také se domnívám, že byla eh, omezena občanská práva. Já jsem pro veřejný pořádek a veřejnou bezpečnost, ale přesto si myslím, že tento zákon zachází příliš daleko. Opravdu si to myslím. Já nehodlám odsuzovat úmysly zákonodárců a politických stran, které ten zákon podpořili, ale opravdu si myslím, že ústavní soud bude muset rozhodnout o tom, jak se budou vykládat určité body. Eh, to je podle mého názoru naprosto nezbytné, protože některá ustanovení by opravdu značně okleštila základní svobody. Já si myslím, že máme k dispozici mechanismy, eh, jak řešit tyto eh, případy. Nemyslím si, že je potřeba takovýto nový zákon. Děkuji. Já si uvědomuji, že jde o velice citlivou záležitost a že není lehké se omezit na dvě minuty. Děkuji proto všem kolegům za jejich kázeň a pochopení. Dalším řečníkem je pan López Aguilar. Juan Fernando, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl říct a to nahlas, že jsem z těch eh, europoslanců, kteří se nikdy neradují eh, z případů, eh, kdy se něco, co se vztahuje k národním legislativním procesům, dostane na Eh, stůl Evropského parlamentu a není také zvláštností, že se tady eh, všichni, nebo řada vyjadřovala eh, španělštině. Tato španělská legislativní iniciativa byla předmětem posuzování Evro- španělského ústavního soudu, ale také evropských institucí, protože ono to má dopad na dodržování práv, která jsou zakotvena v chartě základních práv a v Lisabonské smlouvě. Tady se jedná o možnost omezovat eh, lidská práva, eh, nedodržovat princip přiměřenosti. Eh, tady může docházet k restriktivním intervencím. A jsme tedy teď tváří v tvář této legislativní iniciativy, která ještě E, víc e, e, vlastně natahuje tu spravedlnost a umožňuje, arbitra, umožňuje tedy své volné řešení pomocí sankcí nad rámec toho, co bylo upraveno předchozím legislativním nástrojem a to v rozporu s vůlí většiny, tak jak eh, to bylo minule přijato eh, velkou většinou eh, lidovou, lidové strany. Takže tady jsou skutečně ty sankce nepřiměřené, jsou to sankce ekonomické a jsou tam omezení jak ekonomická, tak e, omezení, která se vztahují k lidským právům, e, omezující také e, náboženské iniciativy podle článku 35. Tam se vůbec nedělá rozdílu mezi neohlášenou Eh, a ohlášenou eh, akcí a vlastně se dá hovořit eh, teď o možnosti aplikovat stejné sankce. Také se tady hovoří o konfiskaci těch záznamů případných a obrazových záznamů, které by mohly být pořízeny v souvislosti s intervencí policie. Pak tady máme vlastně případ konkrétního eh, člověka, eh, který, eh, na kterého byla uvalena obrovská sankce a to jenom proto, že tento člověk na svém vlastním osobním facebookovém profilu ve své obci kritizoval aktivity orgánů činných eh, v trestném řízení či prosazujících právo. Takže tady je ta, to desáté ustanovení, nad, eh, ve kterém je vlastně zakotvena možnost legitimizovat, legalizovat eh, retrospektivně, to znamená zpětně, situace, které od dodržování lidských práv a konkrétně Evropský e, ombudsman řady Evropy toto již velmi ostře kritizoval. Ostatně tento zákon nebyl uznán jako ústavní zákon, protože e, tento, e, toto ustanovení nemá vlastně žádný přímý E, vztah e, s tím zákonem o, občans, e, o ochraně občanů. A opravdu nelze předkládat pozměňovací návrh, který nemá nic společného s tím hlavním objektem toho právního nástroje, hlavním tématem toho právního nástroje a to se stalo na hranicích Ceuty a Melide, což tehdy vlastně byl nezákonný e, přechod, e, ale zároveň i tady snaha také zakázat na období tří let vstup těmto osobám, které byly vyhoštěny z území státu bez práva na to být vyslechnut, bez práva na obhajobu, bez kontroly toho, co je takovýmto eh, okamžitým vyhoštěním, které je vlastně bez nějakých dalších zákonných úprav eh, proti všem pravidlům. Děkuji. Další eh, Bergy, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já mohu hovořit pouze stručně. Myslím, že je to velmi dobře, že diskutujeme o tomto novém návrhu zákona, protože omezení ohledně práva e, e, schromažďovacího a e, právo právo svobodného projevu to je nepřípustné eh, říct, že můžeme pouze kritizovat eh, zákon, který je již eh, schválen a platný. Co to k čertu říkáte? My v Evropské unii kritizujeme denodenně země, které nedodržují lidská práva. Bijeme se v hruď a říkáme, že jsme my ti dobří, že bojujeme za dodržování lidských práv jinde a pod pak vidíme jasně černé na bílém a navíc posvěcené parlamentem zákonné normy, které jdou úplně opačným směrem, tak je třeba tuto zemi varovat konkrétní a říct opatrně, tady to je třeba změnit, protože jdete proti e, našim vlastním hodnotám a to je třeba e, sledovat všude. Dnes ráno jsme měli rozpravu o e, migraci a je to zase další důvod, důvod, když tady máme být opatrní a obezřetní, když tady máme snahy měnit naše pravidla a naše zákony. Předseda, děkuji. Já jsem teď dám tedy slovo Marie Kristýn a pak máme ještě dalších pět jmen. Já jsem si je zapisoval postupně, jak se lidé hlásili. Takže, Marie Kristín, máte slovo. Ano, mě vždy e, to zaujme, e, když e, prostě tady hovoříme o nějakých, nějaké implementaci evropského práva, ale ale ne, ne, nerovným způsobem. Já jsem v začátku byla proti Lisabonské smlouvě, měla jsem výhrady, ale teď tady máme integrovanou chartu základních práv. K čemu eh, nám to je, pokud není implementována? Eh, bezpečnost občanů výborně, já si myslím, že tomu nikdo, eh, k tomu nikdo nic nenamítá. Já mám ovšem raději právo na bezpečnost na, eh, než, než bezpečnost jako takovou. Otázka přiměřenosti, to je důležité také. Takže pokud nejsou dodržována práva, občanská práva. Já si dělám starost s těmi základními eh, právy, jako právo schromažďovací, spolčovací, eh, na svobodný projev a tak dále. Pak je tady otázka ochrany eh, veřejných orgánů a policistů a pak si myslím, že tady je ještě jedno zvláštní téma, které by mělo náš výbor zaujít zaujmí, zaujímat. A to je speciální režim Ceuty a Melidy, eh, což je takový eh, nějaký no man's land, kde vládnou svá vlastní pravidla a tam bychom se na to mělo. Pane předsedo, prosím o pozornost. Já vám pak řeknu, eh, já vás vždycky poslouchám, Marie Kristýny. Ještě jednu minutu. Já bych vám chtěla něco navrhnout. Pokaždé, když máme rozpravu eh, k nějaké konkrétní zemi, tak prostě přijedu kolegové eh, po eh, hromadách z dané země. Já si myslím, že to není úplně ono. Měli bychom tady měli tyto věci brát trošičku jinak. Každý eh, takový komplikovaný případ vyvolá návštěvu řady osob z té země a tam potom vystupují ti dotyční a ostat... není to, přimě... není to vyvážený, eh, vyvážená rozprava. Předseda, chtěl jsem jen říct, že jsem eh, vás poslouchal jedním uchem, slyšíte mě vy? Slyšíte mě? Dobře. Takže jedním uchem jsem poslouchal vás, paní kolegyně. Dobře, posloucháte mě výborně. A druhým uchem tady sekretariát, protože máme nějaké nové kolegy, já nedokážu vyslovit jejich jména a eh, sekretariát se mi tady snažil naznačit, jak je mám eh, jak je mám tedy vyslovit ta jména. Takže velice se omlouvám těm, který, jejich jména už jsem špatně vyslovoval a vám jsem chtěl vysvětlit, eh, jak to tedy bylo s posloucháním vašeho příspěvku. Vždy vás velmi bedlivě poslouchám. A teď jsem vlastně tady prošustroval dvě další minuty. Dalším je, eh, řečníkem je paní Taras Ferego. No, ještě jsem neměl možnost to dost eh, vyzkoušet často, ale tak se zatím vyslovuji neúplně dobře. Děkuji, pane předsedo. Já nejsem členkou Libe, ale starám se obhajobou lidských práv jako členka tohoto parlamentu a jako evropská občanka. Chtěla bych obhajovat tento zákon, který byl schválen eh, španělským parlamentem. Jedná se o politickou rozpravu a vůbec eh, se tady nemůže eh, hovořit o nějakém eh, ohrožení lidských práv. Ostatně ta debata by tady vůbec neměla probíhat. Není důvod, aby tady probíhala. Tady se nespochybňuje žádné právo, žádné lidské právo. Budou probíhat volby. Za pár měsíců je ve Španělsku čekáme, budou volby v Katalánsku a proto je tady celá řada řada Španělů. Španělů, kteří sem přicházejí s určitou e, tematikou, s určitou rozpravou, která by ale zároveň měla zůstat e, vnitrostátní. Já bych se chtěla soustředit na právo na stávku. Právo na stávku je zakotveno ve španělské ústavě a v celé Evropě ostatně. E, ve Španělsku je to ve článku 21 e, španělské ústavy, podobně jako je to právo na manifestaci, pokojnou a beze zbraní. To je také právo spojené s eh, právem na svobodný projev a s právem spolčovacím, která se eh, uplatňují jednotlivě i kolektivně. Jak říkají naše soudci a naše soudy, eh, je to jeden z prvků participativní demokracie. Ale když čteme, naší ústavu, tak vidíme, že právo na manifestace je právem, který, které pokud má být aplikováno, tak musí být bez jakéhokoliv aspektu násilí. Takže tady vlastně jde o to, aby neexistovaly žádné násilnosti na rok na eh, manifestace, na eh, stávky existuje. To je eh, právo, které je chráněno. Právo schromažďovací existuje, ale nesmí tam být násilí, nesmí tam být násilné chování. Takže tady jde o to, jak čteme tento článek, jak si ho vykládáme. Tím tam se samozřejmě promítá e, určitý e, politický postoj, ale nemá to právně žádný důsledek. Hovořím jako advokátka. Jde o to chránit organizaci manifestací a stávek a zabraňovat e, tomu, aby došlo k nějakému narušení průběhu těchto manifestací a stávek a aby byla narušena bezpečnost a veřejný pořádek. A co se týče zákona, eh, které se, eh, který se vztahuje k Ceutě a eh, Mailie, tak to je vlastně výsledek určitého pozměňovacího návrhu v našem parlamentu, podle kterého cizinci detekování u našich hranic jsou potom navráceni, ale to samozřejmě při plném respektování eh, principů mezinárodní ochrany. V tom zákonu je to také takto řečeno. Takže tady nedochází k těm případům, jako tady bylo zmíněno, eh, tady se někdo snaží dělat nějakou politickou kampaň, protože ty volby mají již v prosinci se konat, ale ta kampaň se nemůže vést zde. No, děkuji, já jenom řeknu pár poznámek. Myslím si, že zatím eh, to jde dobře, všichni dodržují čas. Dostali jsme petici a toto velice citlivé téma. Náš výbor se rozhodl projednat tuto petici. Máme mm, jasně stanovené postupy. Je to vysoce citlivá otázka obsah této petice je rovněž velice citlivý. Ehm, v důsledku toho je to vždycky tak, že poslanci z toho příslušného státu chtějí vystoupit ve velkém počtu. Takže já se trošku bavám, že vím, jak eh, by to postupovalo. Myslím si, že je dobré, abychom se nezačali navzájem jaksi provokovat různými komentáři. Takže myslím si, že už jste zazněli poměrně silné výstupy, ale většina z vás byla disciplinována. Já už teď opravdu zavírám seznam řečníků, protože máme také ještě hlasovat a pokud by všichni chtěli ještě vystoupit a další se hlásili, tak nebude čas na hlasování. Ehm, je důležité, abychom věděli, že je zde opravdu takový postup. Pan Andrejovor a poprosím vás, abyste se opravdu zdržel pouze těch dvou minut. Děkuji pane předsedo. No, je to dost zvláštní, že Někteří lidé to hájí, někteří to zase hání. Hovoří se o tom, že přece se má dodržovat právo na demonstrace. Lidé, kteří přišli na schůzi tohoto výboru, chtěli hovořit o s něčem, co, z čeho mají lidé obavy, tak to je přece jasné, že jste uh, mohla očekávat, že sem přijdou lidé, kteří uh, o to mají zájem a chtějí, kteří chtějí vystoupit na toto téma. To přece nechcete. Přece nemůžete zabraňovat poslancům, aby se vyjadřovali k těmto věcem, které se jich týkají. Takže a teď už mi dovolte mé dvě minuty. Takže za prvé, nejde o to, zda je to v čí či něčí kompetenci. Evropská komise říká, že legislativa má chránit eh, základní práva a my máme pocit, že to je přímo frontální útok na práva občanů. Prý se říká, že je to nebezpečné. Ne, ale to je přesně naopak. Um, nebezpeční jsou přece ti zločinci, my chceme chránit práva všech a tím, když chceme chránit práva všech, tak občas musíte někomu ta jeho práva omezit a to právě dělá tato legislativa. Možná Třeba když letíte letadlem, tak nesmíte ukazovat laserovým ukazovátkem na pilota. A je to nějaké vaše omezení, vaší svobody? Já si myslím, že to zkrátka musíme brát jako taková. Děkuji. Děkuji. Já jsem chtěl říci, že nikoho neomezuji v možnosti vystoupit. Jenom jsem chtěl jasně říci, že co se týče petic a takové, takových citlivých témat, tak je jasné, že přijdou ještě další poslanci, kteří vlastně nejsou v tomto výboru, ale jsou z té země a chtějí také vystoupit. To já s tím souhlasím, jenom jsem chtěla eh, poprosit o určitou disciplínu, aby se nedocházelo k takovým provokacím. Nyní pan de Turgas, prosím. Máte dvě minuty opět. Yo comenzaría, si me lo permite, recordando el final. Ano, děkuji, pane předsedo chtěl bych vlastně mm, navázat na to, co říkal pan Albé na začátku. My, eh, když nebo paní Albiol chce vlastně, aby komise řekla něco, co chtějí oni slyšet, ale já si myslím, že paní Albiol si vlastně nevyslechla to, co říkala komise, anebo tomu možná nerozuměla. Evropská komise řekla velice zřetelně, že Evropská komise nemá pravomoc k tomu, aby uh, se zabývala těmito oblastmi a řekla, že tento zákon spadá do pravomoci příslušného členského státu, konkrétně Španělska. Já tedy nechápu, proč se zde někteří lidé chovají tak, jak se chovají. Myslím si, že je to um, dost eh, zbytečné. Myslím si, že všichni víme, o čem tento zákon je. Náš francouzský kolega nebo kolegyně, eh, pardon, kolegyně z, z komunistické strany Kristýna hovořila také o, nebo učinila ten komentář o policii. Já bych jí se, vším, eh, se vší úctou chtěl připomenout jednu věc a já doufám, že také i ona bude Eh, vykazovat stejnou úctu, až bude hovořit s lidmi z EPP, protože je důležité, abychom si všichni navzájem eh, vykazovali respekt a úctu. Chtěl bych říci, že tento zákon se dívá na pravomoci donucovacích orgánů a účelem je přinést větší bezpečnostní záruky našim občanům. Opravdu bych chtěla říci bezpečnostní záruky, garance, protože to je zákon, který je Eh, jehož účelem je lepší bezpečnost. Zcela jistě to nejde proti občanům v naší zemi. Děkuji nyní paní z Besr. Děkuji, pane předsedo. Jak už říkal můj kolega Carlos, tento zákon o bezpečnosti opravdu stanovuje celou řadu bezpečnostních záruk a pojistek. O co jde? Ten zákon usiluje o to, aby dovolil vykonávat nebo požívat právo mm, projevu, svobodného projevu. A není to pouze pro některé, je to pro všechny, protože svoboda končí tam, když se netýká všech. Pokud mi neumožníte požívat mých práv, tak má práva končí. Ale Jde třeba o to, aby lidé byli chráněni proti násilí. Třeba eh, je, je to důležité, když chceme chránit eh, lidi, kteří mají své obchůdky, aby je nemuseli zavírat nějakými okenicemi. Chceme také chránit děti, když dochází k nějakým násilným demonstracím. Takže je důležité, aby všichni měli právo žít svobodně. Nejedná se o nějaké zastrašovací zákony, o to, že chceme šířit, nebo že někdo chce šířit strach. Španělská vláda stá, eh, odpovídá za všechny španělské občany a proto se uchýlila k této legislativě. Chceme zajistit pokojné spolužití všech. Musí tam být jasné eh, soudní záruky a soudci budou stanovovat sankce, ne policisté. Jsou zde naprosto jasné právní záruky, je tam také možnost podat e, odvolání, takže tento zákon umožní požívat všem svých e, základních práv, ale je to namířeno proti těm, kteří chtějí, být, kteří chtějí používat násilí. Pokud si to přečtete podrobněji, tak tam se hovoří tak, tak, se, tak zjistíte, že pokud si někdo myslí, že to je zákon, který pošlapává lidská práva, tak to není pravda. Celá tato otázka se spolitizovala. Je to zákon, který španělská veřejnost chtěla a já jsem velice ráda, že ho španělská vláda přijala. Děkuji, paní Monika Holmer. Eh, já si uvědomuji, že tady diskutujeme o petici, ale z těch dosavadních vyjádření eh, ze strany kolegů eh, z SD, Zelených nebo z GUE si myslím, že měli bychom se vyhnout tomu, že když Evropská komise konstatuje, že tento zákon je národní kompetencí, tak v tom případě ta petice se musí obrátit na národního zákonodárce a ta diskuse se musí vést na národní úrovni. My máme vlády, na které se mohou občané obrátit ohledně toho, co považují za správné nebo špatné. Nicméně zkrátka tento zákon není v rozporu s evropským právem, což Evropská komise konstant, konstatovala. A proto je sice v pořádku, když o tom diskutujeme, ale chtěla bych také připomenout, že například jsme položili otázku, do jaké míry eh, je možné eh, tady hovořit o 23 eh, novelách zákona Rum rumunské vlády, eh, které komise považuje za kritické, protože eh, jsou tam určité možnosti eh, výjmout některé korupční činnosti ze stresního zákoníku. Já bych byla trochu opatrnější. Měli bychom se opravdu, za, o, o, opravdu omezovat se na věci, které nejsou v, v souladu s evropským právem a přestože, na, přestože k nám přijde petice, tak ze, zejména v případě takovéto záležitosti těsně před eh, volbami, tak Evropský parlament by byl nedůvěryhodný, kdyby se tím zabýval. Pro mě je podstatné to, co konstatovala Evropská komise. Pro mě je podstatné, že já mám eh, důvěru v místo předsedu Timmermanse, eh, který například oznámil ohledně těch rumunských opatření, něco oznámil něco k Maďarsku. Já mám plnou důvěru v místo předsedu komise jakožto strážce smluv mluv a věřím mu také, eh, pokud jde o prohlášení komise. Já předpokládám, že komise proskoumala to téma pečlivě a proto si myslím, že bychom v klidu a věcně se měli bavit o závažných otázkách bezpečnosti a migrace a snažit se vyhýbat takovýmto vzájemným atakům v oblastech, které vůbec nespadají jaksi do naší kompetence a do naší sféry vlivu. Děkuji. A konečně Barbara Spinelli. Děkuji, pane předsedo. Já bych pouze chtěla říci, že mě poněkud zaskočilo, co komise řekla. To, že tedy Evropská komise nemá pravomoc vyjadřovat se k tomuto zákonu, protože je to národní záležitost a komise nemůže zasahovat do národních záležitostí. Některé frakce v tomto výboru, zelení, AGUE, prote, nebo protestují, nebo ne, ale ne, nejsme to jenom my. I New York Times říká, že tento zákon je zavržení hodný a že vrací Španělsko do času Franka. Právě tak zvláštní zpravodaj OSN pro svobodu projevu eh, Majda Kay eh, vyzval španělskou vládu k tomu, aby stáhla nebo zrušila tento zákon. A, takže OSN je tady zcela zjevně smělejší a odvážnější než Evropská komise, která by měla být strážkyní evropských smluv a listiny základních práv. Děkuji vám, vážení kolegové. Dobře, omlouvám se, máme ještě jednu minutu pro komisi. Děkuji všem poslancům za jejich vyjádření k tomuto nesmírně citlivému tématu. Pokud jde o právo, právo na demonstraci, tak eh, je pravda, že svoboda schromažďování a svoboda projevu jsou eh, základními právy, eh, což je posvěceno listinou základních práv. Toho si je komise dobře vědoma a je zavázána chránit tato práva v mezích daných její kompetencí. Nicméně tato listina je určena členským státům, když implementují evropské právo. A bezpečnostní záležitosti jsou prozatím ponechány eh, národním eh, složkám. Komise by proto znovu chtěla prohlásit, že i nadále máme důvěru v národní orgány, které jistě zajistí, aby nedocházelo k porušování ústavních či mezinárodních závazků v oblasti lidských práv. Děkuji a děkuji kolegům za jejich názory. Tím jsme u konce tohoto bodu pořadu jednání. Já se dívám na čas, protože máme hlasovat, takže já se teď poradím. Takže přejdeme rovnou k bodu 27. Dobře, tak vážení kolegové, bod 27, automatická výměna dat, pokud jde o daktyloskopická data ve Švédsku, 28, automatická výměna dat, daktyloskopických dat v Belgii a také v Polsku, bod 29. Daktyloskopická data to jsou otisky prstů. prstů. Tady jde o další krok k implementaci takzvaného prymského rozhodnutí v některých členských státech. E, promluví pan Jean-Louis Borde a představí nám e, prováděcí rozhodnutí rady o zahájení automatické vyměny dat. A dávám mu nyní slovo. Prosím. Děkuji, pane předsedo, za tuto příležitost představit vám jménem předsednictví tři eh, prováděcí rozhodnutí Rady o zahájení automatické výměny dat, pokud jde o daktyloskopická data ve Švédsku, Belgii a Polsku. Tyto tři členské státy eh, implementují obecná ustanovení pro ochranu osobních údajů eh, podle kapitoly 6 eh, z rozhodnutí 2008 lomeno 615 a podle primského rozhodnutí je nutnou podmínkou zahájit automatickou výměnou dat obecně, zejména potom informací, které se týkají otisků prstů. Hodnocení podle článku 20 tohoto rozhodnutí stanoví, že hodnotící zpráva bude vypracována na základě dotazníků, který mají vyplnit členské státy a také budou probíhat hodnotící návštěvy eh, v, přímo na místě. Hodnotící zprávy pro tyto tři členské státy byly zaslány příslušné pracovní skupině a celková hodnotící zpráva byla předložena radě, e, která v těchto třech případech e, rozhodla, že dotyčné členské státy plně implementují obecná ustanovení o ochraně osobních údajů e, podle kapitoly 6 rozhodnutí 2008 lomeno 615. Následně generální sekretariát rady předložil 23. července 2015 prováděcí rozhodnutí rady švéd Švédsku, Belgii a Polsku, tedy jejich parlamentům, ke konzultaci. Také je podle judikatury Soudního dvora je vyžadována konzultace Evropského parlamentu. Rada také vyzvala parlament, aby předložil své stanovisko do tří měsíců. Vzhledem k důležitosti eh, posilování přeshraniční policejní spolupráce, eh, zejména v oblasti boje proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, by byla rada vděčná, kdyby parlament mohl své stanovisko dodat co nejdříve abychom mohli přikročit k posledním krokům přijetí eh, prováděcích rozhodnutí bez jakýchkoliv dalších odkladů. Děkuji vám. Děkuji, pokud to nechce nikdo komentovat, tak můžeme tento návrh probrat 22. 23. září. Jak vidíte, pozměvacími návrhy se budeme zabývat v říjnu a 26. by se zpráva mohla dostat na plenární zasedání. A teď je tady bod 30, kolegyně a kolegové, což je návrh eh, rady máme eh, dost málo času, protože před námi je ještě hlasování. Takže eh, pan kolega eh, z předsednictví bude ještě stručně prezentovat toto rozhodnutí, které se týká konzultačního přístupu určených orgánů členských států a Europolu do vízového informačního systému VIS pro účely prevence odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů. Potom si vezme krátce slovo pan zpravodaj. Takže eh, eh, proto, proto eh, děkuji předem, že budete stručný. Ještě jednou děkuji, pane předsedo. V roce 2008 Rada přijala rozhodnutí, která se týkalo přístup eh, eh, do vízového informačního systému ze strany členských států a Europolu, takzvaný systém VIS. Článek 13 eh, tohoto režimu specifikuje, že začne nabíde platnosti a účinnosti poté, co komise bude informovat Radu, že toto nařízení z roku 2008 nabilo platnosti a je zcela aplikovatelné. Takováto, komi, takováto informace eh, byla poskytnuta Radě komisí 2013, proto 22. července 2013 Rada přijala rozhodnutí, eh, která eh, stanovalo datum vstupu v platnost tohoto rozhodnutí, to znamená od září 2013. Od 16. dubna 2015 rozhodl soudní dvůr e, v tom smyslu, že měl být před přijetím rozhodnutí ještě podle článku 39 bod 1 konzultovat Evropský parlament. E, jedná se o článek e, předchozího Eh, předchozí smlouvy Evropské unie. Proto byl to ten, tento krok anulován, ne vzhledem k obsahu, ale k formálnímu nedostatku. Evropský soud se eh, eh, nicméně rozhodl, že podrží platní, platnost, právní platnost tohoto rozhodnutí. V mezičase rada má teď přijmout nutná opatření, aby se sladila své e, činy s tímto rozhodnutím, proto, bylo přijato, e, proto byl připraven návrh rozhodnutí, který byl předložen ke konzultaci Evropskému parlamentu. Toto rozhodnutí se netýká e, vůbec obsahu rozhodnutí VIS, ale pouze formálního kroku jde o to, že e, datum vstupu v platnost e, bude tedy od 1. E, prosince 2013. Je přístup k VIS je velice důležitý vzhledem k detekci případných teroristických aktů a závažných trestných činů a proto jakákoliv nejistota je něco, čeho bychom se měli vyvarovat. To znamená, Rada vyzývá laskavě Evropský parlament, aby do tří měsíců sdělil své stanovisko. A rada bude velice ráda, pokud parlament předloží své stanovisko co nejdříve, tak aby mohl prováděcí rozhodnutí být přijato co nejdříve. Děkuji. Předseda, děkuji a omlouvám se, že vás tak honím. Teď ještě poprosím pana zpravodaje aby velice stručně se k tomu vyjádřil. Já jsem velice zvyklý na to, že takové věci probíhají, kolegové chtějí hlasovat, ale toto je velice důležité. Prostě došlo, se tady, došlo tady k chybě, nebyli jsme konzultováni, ale to se napravilo. Chci radě poděkovat za prezentaci a samozřejmě je velmi důležité, aby se toto rozhodnutí přijalo co nejrychleji. Výměny informací mezi členskými státy ohledně terorismu a organizovaného zločinu musí mít možnost Eh, se realizovat. Je to často diskutováno v tomto výboru a tady mám příležitost zdůraznit, že tento výbor také požádal o zhodnocení stávajících nástrojů v těchto oblasti a aby také rada eh, zaplnila bílá místa, která by se mohla eh, objevit a parlament musí být stále informován. Na základě požádání rady je to tedy velmi rychlý postup 22. září předkládat pozměňovací návrhy první 1. října eh, se budeme jimi zabývat v rabě, eh, eh, ve výboru a 14 října potom na plenárním zasedání. Myslím si, že to je asi všechno. Pokusme se to všechno realizovat co nejdříve. Děkuji Timothy a to si myslím, že je vše k této věci. Děkuji také komisi, kolegyně, kolegové. Máme před sebou krátké elektronické hlasování. Doufejme, že to všechno funguje. Poprosím vás, abyste si připravili své hlasovací karty. Můžeme zkontrolovat, zda je všichni máte u sebe. Dobře. Takže dáme se do hlasování. Nejprve návrh stanoviska. Ještě vteřinku počkáme. Návrh stanoviska ohledně rozhodnutí Rady a parlamentu mobilizace nástroje flexibility. Jedná se o rozpočet. Peter Riedemiller, Niedermiller je zpravodajem. Takže nejprve kompromis A. Počkáme ještě vteřinku. Nechci, aby tady došlo k nějakému zraní. Jsem všichni připraveni? Já nevím, proč už teď se zdržuji hlasování. Prosím, ještě nehlasujte. Nevím, co se tady stalo. Takže začneme s hlasováním. Kompromis A, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. Druhá část kompromisu A. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. A teď konečné hlasování. Zahajuji hlasování. a hlasování je ukončeno. Návrh je schválen. Blahopřejeme Petrovi. A teď máme jedno další hlasování k ústní otázce. Jedná se o antisemitismus, islamofobii a e, svobodný projev, zase elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. A hlasování je ukončeno. A návrh je jasně schválen. Děkuji vám, kolegyně a kolegové. Končím e, s hlasováním. go on to item, is it 21? Run 21. Don't go straight to 21. Oh, not 21. Um, no, this we just adopted. Colleagues, we have an important item, point 31. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ještě nás čeká velice důležitý bod 31, takže poprosím vás všechny, kteří odcházíte, abyste tak činili potichu. Máme dost času, takže navrhuji, abychom zahájili bod 31 okamžitě. Jedná se o dohodu mezi Evropskou unii a USA o ochraně osobních údajů. Je to takzvaná zastřečující dohoda. Ještě jednou poprosím všechny kolegy, kteří se nebudou účastnit dalšího eh, bodu pořadu, aby co nejrychleji opustili jednací sál, abychom mohli pokračovat. Máme zde jednající um, generální ředitelko z generálního ředitelství pro spravedlnost. Jenom vás rychle informuji o tom, že se teď dovíme aktuální informace o vyjednáváních této zastřešující dohody. Jak víte, tak tato dohoda začala být um, projednávána v březnu 2011. Nyní byla již ta dohoda dokončena, ta jednání byla dokončena a ta dohoda byla parafována. Dnes zde máme také hlavní vyjednavačku za Evropskou unii, paní Michu, která nás informuje o tom, jak je to tedy s tou dohodou a jaké budou další kroky. Po prezentaci paní Michou dám ještě slovo panu Janu Olbrichovi, který je stínovým zpravodajem. Jakmile bude klid a ticho v jednacím sále, tak nedám slovo paní Michu. Dobrý den, jak se máte? Takže teď, když jste přišla, tak už se všichni sklidnili, říká pan předseda. Prosím, máte slovo, můžete začít. Vítáme vás skutečně vřele. Omlouvám se, že jsem vás možná nepřivítal dostatečně úctivě. Takže teď, prosím, máte prostor pro svou prezentaci. Máte tady. Napijte se, můžete začít. Děkuji, pane předsedo. A máte dost času, ještě říká pan předseda. Nechcete se trošku vydýchat? Vy jste sem právě asi přiběhla. Ano, ano, já jsem opravdu přiběhla. A ptá, říkala jsem kolegům, proč jsme nejeli výtahem. A kolegové říkali, potřebujete trošku, eh, potřebujeme se trošku zaběhat všichni. Takže vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem velice ráda, že jsem mohla přijít mezi vás. Mám pocit, že v červenci jsme se viděli, bylo to někdy v polovině nebo na, č- na konci července před letní pauzou, eh, pan předseda. Eh, kolegové, je to opravdu důležité téma. Chtěl bych, aby zde zůstali pouze ti, které toto téma skutečně hluboce zajímá. Pokud eh, to některé nezajímá, tak vás poprosím, abyste ostatní nerušili. Ano, děkuji, říká paní Michu za to, jak jste uvedl mé téma. Čili naposled jsme se viděli v červenci, kdy jsem vás informovala o aktuálním vývoji vyjednávání. Mohu tedy říci, že ty nedořešené otázky v té době vlastně ještě zůstalo na stole otázka jazyků. Eh, tehdy jsem říkala, ještě před tím lucemburským jednáním, že ta otázka jazyku zůstávala vlastně poslední nedořešenou otázkou. Do poslední chvíle jsme se tomu věnovali, ale nakonec jsme tu otázku vyřešili. Později vám vysvětlím, jakým způsobem. Dohoda již byla parafována v Lucembursku minulý týden. Bylo to během schůzky zástupců nebo během summitu, kterého se, kterého se účastnili vysocí um, úředníci uh, amerických a evropských uh, příslušných úřadů. Um, vím, že jste asi již obdrželi tento text, který byl již tedy parafován. Ještě předtím, než podrobně vysvětlím, jak, vy, jak, jak vypadaly poslední měsíce vyjednávání, tak mi dovolte říci, a už jsem to vlastně říkala, že pevně doufám, že tento začátek znamená pevnou, silnou ochranu pro všechny evropské občany, jejichž osobní údaje, jejichž osobních údajů se to týká. Poprvé zde bude transatlantický rámec, který má chránit a poskytovat eh, pojistky, který bude se, bude se to týkat eh, tedy výměny osobních údajů pro účely donucovacích orgánů. Chtěla bych ještě potrhnout, že se jedná v zásadě o dohodu o ochraně osobních údajů, ale v porovnání s, jinou, s jinými dohodami v této oblasti výměny údajů a v porovnání třeba, nebo v porovnání s, e, třeba s dohodou o jméne evidenci cestujících, zastřešující dohoda nepovoluje výměnu nebo transfer údajů soustředí se pouze na pojistky a práva jednotlivců. Jak víte, a jak už jsme o tom hovořili, většina právních základen pro takové e, transfery údajů, ať už je to v rámci bilaterálních dohod nebo pro domácí účely, neobsahuje žádné nebo pouze, obsahuje pouze malé eh, drobné ustanovení o ochraně údajů. Ode dne, kdy toto vstoupilo, nebo kdy vstoupí tato eh, dohoda v platnost, bude jak se doplněná tato mm, právní základna. Třeba dohoda MLA. Čili tato dohoda dodá tam, kde zatím chybí bezpečnostní pojistky a záruky, tak tam to tedy bude dodáno. A to je vlastně přidaná hodnota této zastřešující dohody, že budou doplněny zatím ty nedostatečné záruky. Co se týče budoucích dohod, tak zastřešující dohoda bude představovat určitou záchranou síť, určitou bezpečnostní síť, určitý, uh, určitou mes, pod níž už nemůže klesnout ochrana osobních údajů. Je to nesmírně důležitá garance pro budoucnost. A také se jedná o velice zásadní posun od té minulé situace, kdy bylo, důlež, kdy bylo nutné při každé příležitosti znovu a znovu řešit eh, otázku ochrany osobních údajů. Takže tato zastřešující dohoda má vlastně určitou další přidanou hodnotu, protože se týká i eh, budoucnosti. Domnívám se, že jsou to eh, důležité prvky, které budeme muset mít na paměti, až se budeme, až si budeme číst ten text a až budeme hodnotit eh, to, jaký přínos to bude mít pro naše občany. Tyto prvky jsou rovněž relevantní eh, pro interakci zastřešující dohody a stávající reformy oblasti ochrany osobních údajů. A vím, že právě toto téma je pro vás velice důležité a to zcela zaslouženě. V kontextu budoucích směrnic o policii budou transfery v zásadě možné pouze pokud eh, budou opravdu zaručeny všechny ty bezpečnostní pojistky, případně ehm, a bude to muset, muset být na základě mezinárodních dohod. Ale jak už jsem teď právě řekla, většina stávajících dohod právě nemá takové bezpečnostní mm, záruky. Čili tato zastřešující dohoda vyplní ta prázdná místa. To bude i klíčovou úlohou. A právě kvůli této úloze se během celého vyjednávání komise soustředila na konsistentnost mezi textem zastřešující dohody a mezi obsahem reformy ochrany osobních údajů. Projevilo se to v celé řadě článků, které se vlastně objevily poprvé v takové mezinárodní dohodě a týkají se tedy eh, zpracovávání údajů, například eh, kvalita údajů, integrita údajů, odpovědnost, dohled nad údaji. Dále jsou zde eh, záruky a jejich omezení. Eh, udrž, uchovávání údajů, zasílání údajů dále, zpracovávání citlivých údajů, jednotliv, práva jednotlivců, právo také na výmaz nebo právo na opravu a také právo na uh, soudní, na uh, odvolání nebo na um, využívání e, určitých odvolacích mechanismů. Jinými slovy, tato zastřešující dohoda napomůže mm, dodržovat v tom transatlantickém kontextu standardy ochrany osobních údajů, které existují v Evropské unii. Proto jsme tak trvali na těchto prvcích této dohody a s našimi americkými protějšky jsme trvali nejenom na tom meritu věci, ale i na formulacích. A i z toho důvodu možná ta jednání trvala téměř čtyři roky. Ještě bych ráda dodala, že je to vlastně určitý dobrý precedent pro, i pro mezinárodní úroveň a že je to velice důležité pro vztahy mezi Evropskou unii a USA. Zastřešující dohoda se ale týká i jiných věcí, než eh, je pouze eh, přenos, mm, přeposílání těch údajů. Protože se to také týká zpracovávání údajů, které byly mezi EU a USA eh, přeneseny. Teď se ještě stručně podívám na ty poslední nedořešené body, které, kterými jsme se zabývali před letní pauzou. Byla to otázka jazyků. Asi si vzpomínáte, že americká strana upozornila na to, že když v Evropě máme nyní 24 úředních jazyků, tak by bylo tedy příliš nákladové, na, příliš nákladné i příliš složité z administrativního a personálního hlediska mít 24 uh, eh, úředně závazných verzí a že by to také mohlo vést k určitým nejasnostem při výkladu a mm, z toho plynoucích sporů. Proto mm, vlastně vycházely z určité předběžné dohody, nebo z té předchozí dohody. My jsme však eh, trvali na této věci a zdůrazňovali jsme, právě důležitost zastřešující dohody, protože to je dohoda, která se týká všech jednotlivců a jejich práv a primárně ji budou uplatňovat donocovací orgány jednotlivých členských států. Takže jak pro naše občany, tak i pro evropské donocovací orgány je důležité, aby měli přístup k dohodě ve v jejich jazyce, materském jazyce, v tom těch úředních jazycích Evropské unie. Takže nakonec bylo dohodnuto, že za prvé dohoda bude podepsána v anglické verzi, což je jazyk, v němž probíhala jednání. Po podpisu Evropská unie vyhotoví eh, verze stejnopisy ve všech dalších jazykových verzích a pomocí výměny diplomatických not se tyto verze, jak se potvrdí. A pokud tam bude nějaký rozpor, tak hlavní platnost bude mít ta anglická verze, protože to byla ta hlavní verze, byla to také verze jazyka jednání a je to takový ustálený postup, který se používá i při vyjednávání jiných mezinárodních dohod ohledně jazyku. Toto řešení umožňuje mít e, autentická znění dohody ve všech jazycích Evropské unie nebo všech úředních jazycích, poté co bude ta dohoda podepsána. A to tedy díky tomuto rozhodnutí byla ta jednání dokončena a ta dohoda byla parafována minulý týden. Zamysleme se nyní, jak to bude dál. Minulý týden jsme tu dohodu parafovali v Lucemburku ale zároveň jsme tím eh, Americe nebo Spojeným státům vyslali silný signál, že k dalším krokům nedojde do té doby, než americký kongres schválí příslušný eh, relevantní zákon. Je to i ve sdělení, které učinila paní komisařka Věra Jourová při této příležitosti. V Lucemburku jsme byli informováni našimi americkými protěžky, že parafování této dohody zřejmě povzbudí celý ten legislativní proces, který má vést ke schválení příslušného zákona. Očekává se, že k pokroku dojde na nadcházejících měsících. Je to legislativa, která byla která tedy musí být projednána v obou komorách eh, eh, v USA, ale zatím je tam vlastně v obou komorách je pozitivně přijímána. Já bych vás ještě chtěla požádat a byli bychom velice rádi, pokud by i vy byste, pokud byste mohli využít své případné kontakty v americkém kongresu a abyste zdůrazňovali našim protěžkům důležitost této dohody. Je důležité, aby zde bylo rovné zacházení a může to vést i ke zlepšení spolupráce donucovacích orgánů. Jakmile dojde ke schválení toho amerického zákona, tak vlastně poprvé v historii budou evropští občané eh, moci využívat tedy tuto zastřešující dohodu, budou znát svá minimální práva, minimální úroveň ochrany, na niž mají právo, ohledně jejich osobních údajů, které jsou sdíleny mezi donocovacími orgány EU a USA. Naši občané budou také vědět, že v případě, kdyby jim byl třeba e, za, e, odepřen přístup k jejich údajům, tak můžou využít soudní cesty k nápravě. Mohou se odvolat nebo mohou tedy podat stížnost u e, unijního nebo amerického soudu. Zatím, to mohli, zatím takto mohli postupovat eh, občané USA eh, vůči EU, ale nebyl to případ toho, že by občané Evropské unie takto mohli postupovat vůči USA. V okamžiku, kdy bude tato dohoda podepsána, včetně té doložky o možnosti soudního přeskumu, tak to zlepší ochranu osobních údajů evropských občanů, dojde také k posílení uh, práva na ochranu soukromí a dojde i k obnovení důvěry mezi, nebo v obnovení důvěry v toky dat mezi USA a mezi EU. Děkuji vám za váš čas, děkuji také, že jsem měla příležitost prezentovat zde eh, tyto eh, záležitosti postupně během těch jednáních, tak jak probíhala. Těším se také na vaše případné dotazy. A ještě jednou vám také upřímně děkuji za podporu, kterou jste nám vyjadřovali během celého procesu. A také děkuji i to, že jste nás povzbuzovali k tomu, abychom, podpor, abychom postupovali a také ještě jsem ráda i, že jste kontaktovali mm, své eh, protěžky v americkém kongresu a že se tam tedy podařilo zapracovat i tu doložku o možnosti soudního přeskumu. Děkuji. Jan, do you want to go first, please? Děkuji. Jste první? Dobře. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve chtěl poděkovat komisi eh, za tuto prezentaci a zejména eh, paní Michu za její práci při dokončování těch vyjednávání o zastřešující dohodě. Podle mého názoru, když se ohledneme o pár let do doby, kdy tohle vše začalo, Začalo to žádostí o vyjednávání takovéto zastřešující dohody a tehdy nebylo vůbec jasné, že některé z těch věcí, kterých jsme během vyjednávání dosáhli, že jich dosaženo bude nebo že vůbec teoreticky budou dosažitelné. A dnes tu máme při nejmenší možnost dosáhnout těchto velkých kroků, jako je například e, možnost soudních opravných prostředků pro evropské občany, kteří nejsou rezidenty ve Spojených státech podle e, amerického práva, e, pokud jde o zákon o soukromí a další ochranné mechanismy, které platí pro osobní údaje přepravované z EU do USA v rámci policejní spolupráce. Samozřejmě v průběhu vyjednávání i předtím měl parlament určité požadavky, které vám vždycky sděloval a tyto soudní opravné prostředky byly vždycky e, jedním z, hlavních požadavků. A většina těch požadavků je splněna textem té dohody, musím říci. A chtěl bych také říci, že když se dívám na ten text, tak ta dohoda opravdu obsahuje mnoho důležitých kroků vpřed. Nicméně já nechci nějakým způsobem předjímat to, jaké bude hodnocení Evropského parlamentu. Zejména by mě zajímal názor stínových zpravodajů na výsledek těchto vyjednávání a na text, který máme před sebou. Podle mého názoru je velice dobře, že nyní je text k dispozici všem, kdo se na něj chce podívat. Tím je pro všechny mnohem jednodušší vyhodnotit, jaké prospěchy by z takovéto dohody mohly plynout. A je to také eh, dobré pro práci v našem parlamentu. To a včetně jedné otázky, která se týká dvou podmínek přijetí takovéto dohody. Ty podmínky tedy by měly mít dvě a tu první z nich už jste nastínila sama, a sice, že americký kongres, eh, náš protějšek, eh, schválí zákon o soudních opravných prostředcích nebo zákon, který eh, stanoví, že se situace změní ve Spojených státech, eh, tedy situace ochrany eh, evropských občanů, kteří nejsou americkými rezidenty. To je naprosto nutná podmínka a můžeme zcela jasně říci, že pokud, tak, pokud se to nestane, tak takováhle dohoda by neměla smysl a parlamentem evropským by neprošla. No, měli bychom tedy vyslat jasný signál našim partnerům ve Spojených státech, že taková je součást domluvy. Pak je tu ale ještě druhá nutná podmínka, kterou bych rád sformuloval už teď. Není ale pouze na mě, abych to eh, řešil. Jde, jde tady o to, že případná nedohoda by neměla kompromitovat stávající legislativu o ochraně osobních údajů, která v Evropské unii platí. E, o tom už se dlouho debatuje, jestli by to tak mělo být nebo ne. Vidím, že komise se na to dívá jasně. Komise říká, že ne že půjde pouze o dodatečnou pojistku jako doplněk ke stávajícím dohodám nebo budoucím dohodám o sdílení údajů mezi Evropskou unii a členskými státy a mezi Evropskou unii a Spojenými státy. A já jakožto zpravodaj si myslím, že pro nás poslance by bylo nejlepší eh, formálně požádat eh, a tím využít času, protože Spojené státy stále ještě musí splnit tu první podmínku. Měli bychom tedy využít toho času, abychom formálně požádali naši právní službu o hodnocení této otázky. Zda by tato dohoda kompromitovala existující legislativu, anebo zda eh, by to bylo tak, eh, jak říkáte. že půjde o doplnění existujících dohod, které už máme. Takže možná, že už dnes bych chtěl přednést tuto žádost směrem ke koordinátorům a předsedovi. Tedy, aby nám dali zelenou k této formální žádosti eh, pro právní službu. Protože tím bychom získali právní jistotu, my všichni, při rozhodování pak je to ještě politická otázka nakonec a sice, zda tato dohoda eh, přinese více užitku než škod našim politickým požadavkům. A já bych chtěl říci sám za sebe osobně, že pokud tyto dvě podmínky budou splněny, tak při pohledu do, to, do textu vidím ještě další e, pozitiva. A pokud tyto dva požadavky tedy budou splněny, tak e, to můžeme vnímat jako příležitost vybudování závazných transatlantických standardů ochrany osobních údajů, které by se odvozovaly od mezinárodních eh, standardů, a to nejen v oblasti eh, zákonu a práva, ale také v soukromém sektoru, eh, o který se samozřejmě také velmi zajímáme o to, co se, o čem se vyjednává, nebo já říkám v úvozovkách vyjednává, protože opravdové vyjednávání to není, mám na mysli rozhodnutí Safe Harbor. Tady kom, ten komise může jednostranně přeskoumat, zrevidovat nebo ne a potom to odůvodnit před soudem na základě směrnice o, nebo právního rámce pro ochranu osobních údajů. To je tedy první krok. Takže to byla má první slova k této dohodě. A stále ještě eh, samozřejmě eh, si vyhrazuji možnost projít si ten text ve světle studií, které budou brzy zveřejněny a také ve světle toho hodnocení právní služby, eh, o které bych, jak říkám, chtěl požádat. Děkuji, Jane. Sofí? Ano, děkuji. Tak nejdřív chci říct, že jsme dostali dokumenty, myslím, včera večer, takže opravdu budeme potřebovat trošičku víc času, abychom se seznámili s textem eh, podrobněji. Ale už teď bych chtěla říct, že velmi podporuji eh, žádost Jana ohledně stanoviska právní služby. Jak všichni víte, já jsem se opakovaně snažila od Evropské komise eh, získat eh, právní stanovisko k vztah, ohledně vztahu eh, těch dvou dokumentů. Mám pocit, že to je celé poměrně dost mysteriózní. Komise mi napsala, že se jedná o utajený dokument, ale to nejde jenom o mne. Jde o to, aby evropští občané eh, uplatnili své právo na to, aby věděli, jaký je statut tento, eh, tohoto dokumentu. Když se na to takhle podívám, tak vidím hned, že eh, ta ochrana, kterou nabízí, je mnohem nižší než legislativa o ochraně údajů, kterou teď diskutováváme a doufáme, že brzy schválíme. Zároveň, pokud je pravdou to, co říká paní Mišu v tom smyslu, že toto pouze vlastně vyplňuje to prázdné místo, které existuje mezi evropským e, zákonem o e, ochraně údajů a těm e, sektorovým dohodám, no tak pak je to pak je to asi dobré. Pokud je to ochrana na nízké úrovni, tak je to stále lepší než nic, ale pořád si ještě nejsem jistá a chci mít naprostou jistotu, než o tom budeme hlasovat, že tady neexistuje riziko, žádné riziko, že tato dohoda překryje e, naší směrnici a e, nařízení já jsem prostě nedostala nějakou uspokojivou odpověď. Když čtu ten text a představuju si, že jsem, dejme tomu, občankou a jdu k soudu s nějakou stížností, tak na základě čeho předložím svoji stížnost? Bude to na základě směrnice o ochraně osobních údajů, té budoucí, a nebo to bude na základě této dohody? Pokud tady prostě existuje rozpor mezi těmi dvěma texty, který z nich bude nadřazený a my potřebujeme odpověď, která bude stoprocentně e, pevná, pokud e, ji nebudeme mít, pokud toto schválíme a pak zjistíme, že tento nástroj je nadřazený našemu e, nařízení a naší směrnici, tak pak bude problém. Takže bych skutečně chtěla podpořit žádost o oficiální stanovisko právní služby. Děkuji. Teď je na řadě Axel. Děkuji za tuto prezentaci eh, dohody. A e, já musím říci, e, že jsem poměrně spokojený a uklidňuje mě, že jsme tak daleko, e, jak jsme. A i pokud jde o obsah, tak tady je určitá tedy možnost eh, evropských občanů jít k soudu i ve Spojených státech. Eh, pokud jde o to dobrozdání, tak já bych byl poměrně zdrženlivý, protože podle mého názoru jde zejména o to, co tady přesně smluvní strany chtějí a proto by ta vůle měla být také odpovídajícím způsobem právně zdokumentovaná. Eh, já samozřejmě nemám vůbec nic proti právním dobrozdáním, ale možná, eh, že bychom mohli eh, také se obrátit na soudní dvůr s nějakým. Ano, takže myslím si, že by bylo něco takového užitečné. Já jsem to pochopil tak, že tato zastřešující dohoda v podstatě Eh, pokud jde o ty staré smlouvy, jako je TFTP, PNR a tak dále, takže je doplní všechny tyto staré smlouvy. Takže já bych chtěl pouze potvrzení, jestli to tak je nebo ne. Možná jsem tomu rozuměl špatně. To by bylo dobré. Pak mám ještě dvě další otázky na porozumění. V definicích je napsáno, že strany ve smyslu této dohody jsou Evropská unie a Spojené státy americké. Eh, myslí se tím tedy pouze ty právní osoby, eh, právnické osoby, aniž by k tomu patřily členské státy, eh, protože členské státy jsou tam definovány ještě potom extra, ne jako strany smlouvy. Proto bych se na to chtěl zeptat protože když to bude pouze Evropská unie, musíme se postarat také o to, abychom měli patřičnou právní výbavu nějaký další právní akt bude potřeba v této oblasti. E, kromě toho, když se tam píše v článku 19, že občané Evropské, občané Evropské unie, takže pro mě to zase naopak znamená vlastně všichni lidé, kteří u nás žijí a nejsou státními příslušníky e, jednotlivých členských států. Jakoby. Takže nedalo by se e, to, to, to též vlastně označit jako občané Evropské unie. To je další otázka na objasnění. A potom je tu otázka, jestliže Spojené státy americké eh, implementují tento právní akt, eh, jestliže ho neimplementují, v tom případě tato dohoda bude nějak eh, znovu sformulovaná nebo vůbec nevstoupí v platnost, nebo se o ní bude muset znovu vyjednávat? To jsou tedy moje otázky a možná nebude možné na ně všechny odpovědět. Nevím, jak je to právně nebo jinak. Každopádně za každou odpověď později bych byl vděčný. Dobře. Timothy? Něco v tomhle seznamu nesedí. No, já eh, bych chtěl říct jako právník, že eh, vždycky vždycky vítám, když mají právníci možnost eh, prostřednictvím vypracovávání stanovisek přijít nějakým panizům. My máme to štěstí, že máme vždycky nějaké stanovisko od Sophie Intervelt. To je důležité. Takže jistě, podívat se na věci objektivně. A já musím říct, že tohle je něco, co mi dělá radost. Ano, je tam určitý otazník a e, to bylo také zmíněno před chvilkou. To znamená e, otazník kolem toho schvalování legislativy, e, tam, kde se jedná o právní přeskum pro evropské občany. Já doufám, že to všechno projde hladce a chtěl bych slyšet nějaké ujištění E, nějaké důkazy toho, že tomu tak bude. Bude, protože pokud něco takového nebudeme mít, e, jak řekla rada, e, tak potom bychom se na to měli podívat trochu znova a odjinut. A byla by to škoda, protože jsme opravdu vykonali velkou cestu. Chci poblahopřát vyjednávacímu týmu. A v mezičase musím říct, že jsem spokojený, ale samozřejmě jde také ještě o to stanovisko. Děkuji, Timothy. Další je Mario. Ano, děkuji. Já chci poblahopřát to, že k tomu, že se blížíme závěru té obrovské práce. Plně podporuji to, co bylo řečeno zpravodaj v tom smyslu, že teď je opravdu zapotřebí požádat právní službu o formální stanovisko a doufejme, že nám to pomůže pochopit eh, eh, celou věc a že budeme moci v poklidu hlasovat. Ale já zatím se v poklidu nenacházím. Když se podívám na to téma právního přeskumu, eh, tak nejenom Eh, takhle, i kdyby se to prostě stalo, i kdyby to v kongresu prošlo, tak u mě doma eh, je poměrně velký počet eh, stálých obyvatel, kteří mají všechna práva zaručena národní legislativou ohledně eh, právní ochrany a tak dále. Jsou to prostě stálí eh, obyvatelé, eh, jsou to stálí členové naší společnosti, ale nejsou občané a nejsou také občané třetího státu, jsou bez státu. Stát nemají. Takže co jim řekneme? co jim sdělíme, až budeme mít toto ustanovení o občanech Evropské unie. A e, podle našich právních norem jsou si rovni s evropskými občany, e, včetně všeho e, hlasování v parlamentních volbách. Takže jak, hlasu, jak vyřešit toto téma? Jak to vidíte? Jak s tím naložit? Děkuji, Maria. Eh, musel jsem teď probrat něco s koordinátory, tak se omluvám, že jsem nevěnoval tak úplnou pozornost eh, tomu, co teď bylo řečeno. Další je Karmínie. Děkuji, Klode. Ona je to dlouhá historie, já nevím, kolik let eh, už na tom pracujeme. Eh, já si myslím, že dobře, eh, je v pořádku, že máme něco na stole. Já mám eh, také radost z toho, že to můžeme jasně říci. Přesto jsou tu ještě otevřené otázky. Ta právní pomoc, k tomu se už tady hodně lidí vyjadřilo, co se stane s těmi, kdo nejsou občané Evropské unie a kteří tu přesto žijí. To je vážná otázka. Celá ta problematika nediskriminace um, tu musíme ještě podrobněji proskoumat, podle mého názoru, ale také uh, účelovou, účelové vázání a uh, a související právní prostředky. Musíme se na to ještě pořádně podívat. Bylo by dobré vyhradit si na to čas, protože tady jde o velice závažnou dohodu, u které ještě nevíme, jaké následky by to mohlo mít. Já bych ještě chtěla objasnění u těchto otevřených otázek. Ty je zapotřebí zodpovědět a podle mého názoru je nezbytné, jak už to několikrát zaznělo, že bychom měli pověřit právní službu tím, aby se na to ještě podívala a objasnila, jak je to slučitelné s evropským právem. My tady podporujeme eh, jeden návrh zpravodaje a myslíme si, že bychom měli jednat rychle a neprodleně. Děkuji, Moniko. Tak nejprve bych vám chtěla poblahopřát, protože vyjednávání v tomto sektoru opravdu nejsou jednoduchá, naopak jsou velice komplikovaná. Když požádáme právní službu o stanovisko, tak eh, my tady nemáme žádné pochybnosti a obavy. Nicméně vycházíme z toho, že eh, Evropská komise se také intenzivně zabývá právní stránkou věci, takže zase doufám, že dva právníci nedojdou k pěti názorům. Eh, doufám, že spíše dospějeme k nějaké konsolidované formě a já doufám, že komise to intenzivně eh, prověřila. Já ale mám důvěru v komisi protože tyto práce na zastřešující dohodě jsou intenzivní a dlouhé a musí brát ohled na spousty aspektů eh, se kterými se také seznamujeme v Evropském parlamentu. Eh, já bych chtěla eh, ještě se zeptat na časový harmonogram. Eh, jak teď bude vypadat další průběh? Předpokládám, že to právní stanovisko nám bude k dispozici co nejdříve a pokud pak budou ještě nějaké dotazy, budeme se muset narychlo konečně domluvit. Ale myslím si, že to, co teď před námi leží, tak jak je to sformulováno, to považuji za velice rozumné, dobře vypracované. A samozřejmě je to na, v evropské oblasti doplnění toho, co vlastně tvoří evropské právo. Ještě bych chtěla říci jednu věc těm, kteří Eh, už nějakou dobu u nás žijí, ale nejsou občany eh, Evropské unie. Pro ty normálně podle mého názora, názoru platí právní předpisy jejich domovského státu, které domovský stát uzavřel s USA, protože pro tyto lidi nemůže Evropská unie jaksi přejmout patronát. Nemůžeme vzít pod patronát e, občany Venezuely, kteří náhodou žijí dva roky v Evropě. E, nemůžeme převzít odpovědnost za občany, kteří u nás žijí, ale přitom vlastně spadají pod svůj domovský stát. To do jeho kompetencí patří tito lidé že pokud tedy nepodléhají statusu uprchlíka, tam potom jsou ve hře jiné předpisy. Jinak, podle mého názoru, tato pravidla platí pro občany Evropské unie, kromě případů, kdy jde o uprchlíka. V takovém případě platí ještě související pravidla, protože to potom mají vlastně chráněný status ale tím se určitě ještě budeme zabývat. Teď bych chtěla eh, každopádně poděkovat za to, že došlo k mnoha objasněním a gratuluji k tomu výsledku vyjednávání, protože USA rozhodně není zrovna jednoduchým vyjednavacím partnerem. Eh, jsou eh, určitě ještě partneři, se kterými je mnohem těžší jednat a které vůbec nezajímá evropské právo nebo názory Evropské unie, proto jsme, jsem ráda, že máme partnera, který se také o nás zajímá a vůbec s námi Mali chce uzavřít dohodu. Děkuji, Moniko. Mám tady ještě dvě opožděné žádosti o slovo. A pak máme poměrně důležité jednání koordinátorů v 18 hodin. Takže Birgit a Sofie, prosím velmi stručně. Já budu velmi stručná. Mám ještě nějaké doplňující otázky ale pokud to můžeme udělat tak, jako to obvykle děláme, když žádáme právní službu o stanovisko, tak eh, my prostě posíláme pak eh, své dotazy a eh, tak by to bylo v pořádku i v tomhle případě, pokud je to tak. Položím dotazy právní službě písemně. Sofie? Ano, prakticky to samé. Chtěla bych ale ještě říct jednu věc to, co bych byla bývala ráda eh, dala do textu v preambuli. Tam v tom odstavci se říká, že se uznávají určité stávající dohody a tak dále. To také potřebujeme vysvětlit, protože Axel právě řekl, že tady bude vlastně zpětná E, platnost e, e, retroaktivní vztah k některým předchozím dohodám a to se zdá být v rozporu s tím, co teď stanovuje preambule tohoto návrhu. Takže tam si nejsem úplně jistá, že tomu rozumím. Já bych chtěla podpořit to, co řekl pan Albert bychom, my bychom tady nebyli e, v této fázi, kdyby tady nebyla ta podpora a ten tlak parlamentu e, při těch jednáních. Opravdu dá se hovořit o velkém pokroku. Také podporuji žádost o právní, e, stanovisko právní služby, aby to bylo všechno jasnější. Vzhledem k tomu, že tady byl tak obrovský odpor, před pár lety ve Washingtonu, v nějak, před nějakými dvěma, třemi lety, a když to dáme do souvislosti s tím, co teď máme na stole, tak se dá hovořit opravdu o pokroku. Moje jediná zásadní velká otázka, a opakuji, jsem proto stanovisko, a paní Mišo mi to moji obavu už může teď třeba vyvrátit nebo vysvětlit, to se týká Eh, toho eh, místa bydliště, eh, toho místa osídlení, jak to tam se projevuje. A když se podíváme na to, jak bude kongres přijímat tento návrh. Administrativa o to aktivně žádá, tak to je velmi nepravděpodobné, že to získá údajně. Předseda? Takže ta politická perspektiva, prosím, paní Mišo. Já se pokusím se sta, eh, pos, eh, pokusit odpovědět o všechny, na všechny otázky, které tady zazněly. Začala bych možná s paní Gomez. Chtěla jsem vám ostatně říct, že ten tlak, který jste na nás eh, na komisi vynaložili. To nám skutečně pomohlo, že jsme také byli dostatečně silní při těch jednání. Ne, že bychom byli nedostatečně silní tak jako tak, to jste jistě viděli, ale přece jenom to byl e, něco navíc eh, když víme, co další instituce chce, eh, tak je to pro nás takovým řídícím, takovým ukazatelem, kudy jít. Bylo tady několika poslanci Eh, hovořeno o té podmínce toho návrhu zákona. Jedná se o předběžnou podmínku. Tady není žádná dohoda s kongresem ohledně přijetí toho návrhu a právě proto eh, jsem žádala, žádám a budu žádat vaši podporu. Co se týče stanoviska právní služby, o které jste žádali. My s tím nemáme žádný problém, protože my jako vyjednávací tým, jak jistě chápate, my e, neuděláme ani krok, pokud bychom ho neměli podepřený nějakým e, vlastním právním stanoviskem a mám to velké štěstí, že vedle sebe mám v týmu celou řadu excelentních právníků. Takže my, a to nejenom během posledního roku, když jsem ta jednání vedla já, ale i předtím, e, jsme se vždy zabývali těmi návrhy bod po bodu velmi obezřetně, velmi bedlivě a bylo to hodně složité a někdy i bolestivé, e, jak jednotlivé věci upravit v textu, jak je formulovat. A ještě k těm minulým stávajícím a budoucím dohodám. Vezmeme si příklad PNR a o tom se také hovoří v bodu úvodního ustanovení. E, to bude nahrazeno vlastně tím návrhem, tím opravným opatřením. To tady říkáme. A to jsem také už říkala, že je takovým tím e, ziskem jsou tady určité záruky, které se neprojevovaly, neexistovaly ve stávajících dohodách. Některé z nich byly přijaty, schváleny parlamentem a ty budou doplněné tím, co je v tom zastřešovacím návrhu. A jinak bychom vlastně nemohli tento eh, text, eh, tento nástroj využít, eh, co se týká výhod z těch jednotlivých ustanovení. A já bych ještě jednou chtěla zopakovat tady před vámi, že ta zastřešující dohoda není sama o sobě e, něčím, co nepotřebuje právní základ. Já si vždy vezmu takovýto příklad. Když mám, dejme tomu, údaje, které by měly být převezeny do Spojených států, tak budou sebrány a zpracovány na základě e, toho, co stanovuje moje vnitrostátní e, právní norma a co stanovuje komunitární právo. A potom budou tedy předány na základě toho zastřešujícího dokumentu a v rámci této zastřešující dohody jsme také předpokládali a předpokládáme určité ochrany a záruky e, na straně Ameriky. Takže to je tak trochu doplňkem toho, o čem už jsem hovořila předtím. Občané Evropské unie. Já bych tady chtěla eh, říci jednu věc. Každý jednotlivý eh, ten bod vyjednávání, tam jsme chtěli určité eh, ústupky. Unijní občané, či jinak, veškerá ochrana, kromě toho právního přeskumu, všechny ostatní záruky v této dohodě se vztahují na všechny. Ale chci vaši pozornost ještě zaměřit na to, že všechna ustanovení této dohody, kromě právního přeskumu, jsou výrazným zlepšením, výrazným posunem E, oproti stávajícím pravidlům a opravdu si tady musíme uvědomit, jak jsme na tom byli před několika lety. Několik z vás to e, také zmínilo, e, kde jsme byli, jak jsme, z čeho jsme vlastně začínali a tak dále a kde jsme teď. A teď eh, časový harmonogram přijetí toho návrhu zákona, to vám říct nemohu, to nevím, ale bylo nám řečeno a mám důvod tomu věřit, že teď bude celá věc urychlená, jelikož eh, eh, to je opravdu podporováno napříč stranami či oběma hlavními stranami. Takže já e, naprosto souhlasím a je to také e, je to jedna z našich hlavních obav s panem Albertem Chainem v tom smyslu, že jsme měli věnovat maximální pomoc a e, podporu tomu, abychom nepodrazili ta jednání o, práv, o ochraně údajů a já si myslím, že to bude dobré, až budete mít vlastní analýzy a zjistíte, že s touto dohodou jsme vlastně naplnili e, obsahem to, co je už stanoveno v našich vnitřních pravidlech a že jsme tím pádem s tímto e, dokumentem poměrně spokojeni. Závěrem bych vám chtěla ještě jednou poděkovat a říct vám ještě slovo o té druhé části, eh, eh, Safe Harbor, na tom jsem také pracovala tady s kolegou a zmínil se o tom pan Albert. My eh, pracujeme velmi těsně, spolupracujeme se Spojenými státy, abychom tuto věc také uzavřeli. A jak řekla paní komisařka Jourová, ve stejném dnu, kdy bylo prohlášení o e, té zastřešující dohodě, tak jsme si i tady jisti, že to budeme finalizovat. Jako hlavní vyjednavačka vám osobně mohu říct, že e, v těch obou oblastech, ať už zastřešující dohoda či safe harbor, tak naše práce e, v té oblasti v komerční oblasti na e, každém jednotlivém doporučení, co se týče Safe Harbor, a těch je dohromady 13, e, tak jsme byli vedeni zásadou zajištění vysoké míry ochrany osobních údajů v Unii, e, vedení snahou zajištění kontinuity této ochrany v případě, že ty údaje našich občanů, občanů Unie, jsou převáděny do Spojených států. Takže toto nás vedlo v našem jednání a v našich krocích. Ještě jednou vám děkuji za eh, vaši eh, připomínky, otázky, které jste nám kladli, za vaši podporu a těším se na naše příští jednání, které Eh, bude poté, co budete mít eh, tedy eh, hotový, hotové to své stanovisko a budou hotové další věci. Děkujeme paní Mechu, opravdu děkujeme za vynikající zprávu a pokud už zpravodaj k tomu nemá žádný závěrečný komentář, tak bychom to považovali za ukončený bod. Děkujeme vám za čas, který jste nám věnovala. Děkuji vám, kolegyně a kolegové. Ještě se chci zeptat, zda máte někdo něco do bodu různé. Pokud tomu není, tak, tak 22. září se uvidíme na další schůzi našeho výboru. A následovat nyní bude eh, schůze koordinátorů, která měla začít přesně v 6 hodin. Poprosím tedy koordinátory, abychom se schromáštěli a začneme schůze koordinátorů co nejdříve.